Takže zahájíme naší práci, kterou jsme přerušili během poledne a jsme u bodu číslo 57, který jsme dnes dopoledne přešli. To je stanovisko kolegyně Šulin, které se týká výroční zprávy za rok 2012-2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Je to stanovisko, které předkládáme výboru pro právní záležitosti a za paní zpravodajku bude hovořit koordinátor za EPP, takže Savana. Prosím, máš 30 sekund. Děkuji. Děkuji. V návrhu zpravodajka eh, navrhuje extenzivní používání principu subsidiarity v souvislosti s víc, programy víceletého finančního rámce, zohlednění stanoviska účetního eh, dvora a v souvislosti s rozpočtu EU a států. A jde o dodržení principu proporcionality je zjednodušit postup v souvislosti s fondy a důrazňuje význam analýz dopadu. To je, myslím, to hlavní, eh, o čem se tam píše a zpravodajka si také uvědomuje eh, obavy, že někdy se vykládají eh, prostředky evropského rozpočtu do projektů, které úplně nedosahují očekávaných cílů. Je to něco, co jsem také dříve slyšel, ale myslím si, že se k tomu tématu ještě stejně vrátíme. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro změnovací návrhy je 30. května 12 hodin. Návrh zprávy máte k dispozici. Můžete tedy zasílat pozměňovací návrhy. Nemám tady žádné zájemce o slovo. A proto přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je bod 59. Udělení absolutoria komisi a já tady velice vítám odpovědnou místo předsedkyně Evropské komise, paní Georgievu. Jsme velmi rádi, že jste dnes zavítala mezi nás, že máme tedy schůzku s vámi dodatečnou, protože jsme již vzali na vědomí e, názor komise na e, udělení absolutoria. Kolega Medrs vás zastoupil. Skutečně, ale musím přiznat, tak mezi námi. Ano, vy jste měli taková, měla jste ochranu, protože jste tedy začínala ve svém úřadu, takže proto jsme byli poněkud schovývavější a i k němu, protože on byl pouze zastoupením vaše, takže nyní se můžeme vrátit k skutečně těm sporným tématům, ale vy máte tu výhodu, že před sebou máte již odhlasovanou přijatou právu, tak, zprávu, takže já jsem skutečně velmi poštěšena, že jste mezi námi a máte slovo, prosím. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Ráda bych na úvod začala tím, že bych chtěla vyjádřit jménem komise a jménem svým Eh, vděčnost za to, že jste hlasovali v tomto výboru o absolutoriu, o udělení absolutoria komisi za finanční rok 2013. A rovnou chci říci to, že můžeme učinit kroky v souvislosti s právou a těmi klíčovými tématy, která tam uvádíte. Už jsem vám začátkem března zaslala eh, první politické náhledy na to, jak hodláme reagovat na vaši zprávu a těšíme se na hlasování na plénu. Doufáme, že potvrdí ten váš pohled. Pro nás to ovšem neznamená konec, naopak začátek eh, implementací toho, čemu jsme se zavázali a nadále budeme provádět analýzy tak, abychom identifikovali další potřebné kroky. Vaše zpráva je pro nás velmi konstruktivní, poukazuje na slabiny, na něž poukázal účetní dvůr, žádá učinit náležité kroky ke zlepšení současného systému finančního řízení. Také nás to oceňuje tam, kde je vhodné nás ocenit a jménem Evropské komise. Vám za to velice děkuji, že vítáte naše úsilí při zlepšování výkonnosti komise, že je třeba věnovat více pozornosti preventivním nápravným opatřením a kapacitám v této oblasti, tak aby byly chráněny finance evropských daňových poplatníků. Také nás pozbuzujete v tom, abychom nadále pracovali na vyvažování dalších kroků a zohledňovali náklady na kontroly, tak abychom opravdu za, eh, z těch kontrolních systémů měli co největší přínos. A také mě velice těší, že jste uznali eh, roli integrovaného administrativního a kontrolního systému ke snižování chybovosti v oblasti soudržnosti a, zem, a zemědělství. Tam je to nesmírně důležité. Také je klíčové načasování této zprávy, protože nyní nás čeká nové programové období a poučení z této zprávy je opravdu relevantní pro všechny e, následující roky z toho nového programového období a doufáme, že přispěje ke snížení chybovosti a zlepší kvalitu naší podpory podskytované členským státům. A co mě velice těší, jestli to zde mohu říci, je práce odvedená zde kolegou Manfredem který už po 17. se postaral o to, že jsme dostali schválené účty, takže toto je opravdu okamžik, kdy je na výsluní a to plným právem. Dovolte mi také poděkovat za uznání eh, naši, eh, řízení našich administrativních nákladů, že se nám podařilo zůstat pod eh, tím Prahem 2% a že trend zvyšování eh, chybovosti byl letos zastaven a trochu se dokonce snížil. Ale 4,7% samozřejmě není ten náš cíl, kde bychom měli být. Stále nás čeká mnoho práce a musíme usilovat o snižování chybovosti. Co se týče sdíleného řízení, tak zde je třeba učinit náležité kroky na naší straně i na straně členských států. Samozřejmě si uvědomujeme, vážíme to, co sděluje účetní dvůr ve vaší zprávě. Kdyby eh, místní orgány v členských státech využívaly všechny dostupné informace, tak by někde chybovost byla dokonce pod tím Prahem významnosti lze určité obavy, co se e, týče legality a správnosti v oblasti sdíleného řízení, ale tyto výhrady uvedené, ono to znamená e, určité nástroje, které mají k tomu, aby i hned reagovali a chránili evropský rozpočet. Takže my toto nenahlížíme jako něco negativní. A pokud eh, zde opravdu výhrady jsou, tak by měly být zneseny. Zvýšení počtu výhrad v roce 2013 v oblasti agri, regio a zaměstnanost Není proto, že by se kontrolní systémy zhoršovaly nebo že by zde nebyla dostatečná zodpovědnost, ale je to proto, že nyní máme rozšířený a více zacílený přístup, který aplikujeme, takže Můžeme zde eh, striktněji eh, aplikovat politiku přerušování pladeb. Eh, samozřejmě čeká nás mnoho práce a vy nám přitom pomáháte, abychom naši práci odváděli lépe. Protože jsem také komisařka, která se zabývá lidskými zdroji, dovolte mi věnovat se také této části zprávy. Těší mě, že mnoho bodů, které uvádíte, jsou témata, která se řešila eh, v minulých, oblast, eh, minulých letech, se vyřešila v roce 2014, také co se týče evropských penzijních režimů, kdy ten věk pro odchodu do důchodu se zvýšil na 66 let a je možné zůstat až do 70. A to Eh, jde rukou v ruce s očekávanou délkou života v Evropské unii, která se také zvyšuje. Může to znamenat úspory jedné eh, miliardy eur každý rok. A eh, flek, v nových nařízeních pro zaměstnance jsou také určité věci týkající se flexibility, pracovní doby a rob odpočinku Potom také eh, témata týkající se vysokých funkcí. Budeme usilovat o to, aby ten popis pracovního eh, profilu eh, se zdokonalovali v průběhu fungování této komise i v budoucnu. Také v oblasti zařízení pro sociální a sportovně vyžití, zde jsou nízkonákladová řešení a také vycházíme z výzkumu o zdraví zaměstnanců, tak zde máme takzvaný program Fit for Work, který se má starat o to, aby lidé byli zdravější a produktivnější. 70 osob kteří museli si brát eh, volno například ze zdravotních důvodů, eh, dlouhodobé hlediska eh, bylo z důvodu duševních nemocí, takže to je něco, co musíme řešit. Pokud jde teda o kontrolní systémy celkově, toto je jedno téma, my jsme už o tom hovořili, ovšem, jestli dovolíte, ráda bych zdůraznila, že to pro nás je velice důležité téma. My chceme mít systémy, které jsou pochopitelné, srozumitelné, tak abychom nějakým způsobem opravdu nepodporovali nějakou byrokracii. Naopak my se snažíme o snížení této zátěže, kdekoliv je to možné, tak abychom zajistili to, že ta jasná pravidla umožňují potom vyšší stupeň plnění, tak jak teda účetní dvůr nám několikrát již překázal. My jsme prezentovali analýzy právě této kontroly nákladů komise členské státy 6,8 výdajů pro DG Agri, 2,28 pro DG Regio, 5,1 pro DG pro zaměstnanost. Je pro nás důležité nalézt nějaké možnosti, abychom například skutečně ty nejlepší osvědčené praxe Eh, si je sdíleli, abychom se poučili vzájemně, abychom získali co možná nejvyšší účinnost těchto kontrol za nejnižších možných nákladů samozřejmě. A ty politiky, které řídí Evropská komise, zde bych ráda zdůraznila, že to je mezi 2,3 tak pro DG v oblasti průzkumu a 5,8 u DFK. Čili zase opět je to docela veliký rozdíl u některých DG, které nepatří do té oblasti těch výdajů, dokonce toto číslo dosahuje až 20%. My samozřejmě chceme mít přísné kontroly, ale zároveň se chceme nějakým způsobem naučit, jakým způsobem by tyto kontroly, kvalitní kontroly, byly co možná nákladově nejefektivnější. Je samozřejmé, že jednou z takových nejdůležitějších možností dosažení a udržení vysoké kvality kontroly, aniž by ty náklady byly opravdu nadměrné, je mít efektivní, funkční, auditní, um, stílený systém, který by řídil celou tuto záležitost. Samozřejmě, že není jednoduché dosáhnout tohoto cíle. Osobně si ale myslím, že takový, taková jednotná, takový jednotný řetězec v této oblasti by jednak zlepšil kvalitu jednotlivých kontrol a zároveň by zredukoval náklady spojené s těmito kontrolami. A my bychom chtěli mít tuto, tento jednotný řetězec, který samozřejmě by rovněž byl podporován takovými dobrovolnými národními deklaracemi v této oblasti. Já jsem v minulosti již několikrát zúraznila, že jsem pro tyto národní prohlášení, zatím je to na dobrovolném základě. My prostě chceme, aby ty podmínky skutečně umožňovaly národním orgánům využívat tato prohlášení. Samozřejmě, že ty hlavní eh, samozřejmě zdroje, pokud jde o nějaké prokázání eh, jistoty této oblasti věrohodnosti, to samozřejmě musíme rovněž zlepšit eh, informace, samozřejmě, které získáme z národních orgánů, potom rovněž spadají například i pokud jde o chybovost v rámci jednotlivých výročních zpráv. Ve všech těch případech, kde jsme zjistili na, u národních kontrol nedostatky, se budeme snažit přizpůsobovat nějakým způsobem eh, úroveň chybovosti. Kdekoliv bude mít informace o takových nedostatcích, všude se budeme snažit uplatnit eh, vhodné vhodná opatření v této oblasti. A samozřejmě, že i eh, spolehlivost těchto informací, pokud jde o opravy na straně členských států, obnovu po nějakých chybách a tak dále, to rovněž musíme zlepšovat. I v této oblasti nás čeká ještě hodně práce, aby členské státy měly rovné podmínky. Budeme samozřejmě zlepšovat opatření v oblasti školení, šíření informací, to hm, samozřejmě v oblasti verifikace, řízení těchto systémů, semináře, které by umožnili porozumění všech našich požadavků a samozřejmě šíření osvědčené praxe, to rovněž považujeme za náš úkol. Stávající legislativní rámec ale neumožňuje sankce, pokud jde o hm, nesprávné nebo nespolehlivé vykazování Ovšem my zde máme určité možnosti, určité možnosti uplatnit nápravná opatření. A v této oblasti jsme odhodlani poskytnout právě uplatnit taková opatření, opravná opatření samozřejmě, jenom pokud by se prokázalo, samozřejmě všechna ta opatření, my budeme dělat všechno pro to, abychom nemuseli uplatnit ehm, ten poslední, tu poslední možnost. Ovšem, pokud členské státy neprovedou nápravu, tak samozřejmě nebudeme váhat a zadržíme určité finanční prostředky. V tomto ohledu bychom chtěli zajistit to, že skutečně i metodologicky využíváme stejná pravidla Budeme se snažit objasnit metodologii pro kalkulaci odhadů rizik v roce 2014. To bude taková zpráva, syntetická zpráva, kterou připravíme za rok 2014. Další možnosti nápravy, simplifikace, zjednodušení, pokud jde o implementace eh, nebo pravidla, která se týkají plnění rozpočtu. My máme samozřejmě právní rámec až do roku 2020, máme určitý základ, který by měl umožnit zjednodušování v této oblasti. Pan komisař hlavně by měl, pokud vím, přijít mezi vás dneska právě k tomuto tématu. To znamená nejenom v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, ale i koheze, celkově v rámci zemědělství. Toto jsou oblasti, kde bychom chtěli aplikovat standardní náklady pro malé zemědělce a určité paušální částky pro eh, rozvoj venkova v oblasti soudržnosti. Největší obavu, kterou v této oblasti máme je takzvaný ten gold plating na straně členských států. To je věc, ve které budeme muset nadále se snažit trošku utlumit ten apetit v této oblasti. V oblasti zaměstnanosti regulační rámec byl zásadním způsobem zlepšen, vylepšen, zjednodušení. Jsme tam zaváděli možnost eh, zjednodušených obcí v oblasti nákladu, to jsme posílili nové nástroje, kde máme k dispozici společné akční plány například které máme, kde definujeme výsledky, které chceme implementovat, výsledky, které očekáváme v této oblasti prostřednictvím těchto zjednodušených obcí. Pokud je o veřejné zakázky, pravidla pro státní pomoc, tam rovněž došlo k zásadnímu zjednodušení, zlepšení legislativy v tomto ohledu a to by mělo zároveň snížit chybovost. Komise v roce 2015 přijde s takovým průzkumem, budeme se snažit získat informace na tomto poli konkrétní zjednodušená opatření a jejich implementace na straně členských států v oblasti soudržnosti. Předložíme zprávu, takovou přehlednou zprávu o zjednodušení pro období 2014-2020 do konce eh, letošního roku 2015. Zároveň budeme monitorovat implementaci eh, všech těchto prvků v oblasti zjednodušení ve všech politikách ráda bych v tomto ohledu zdorazila to, no, že máme samozřejmě obavy, protože ano, my například začínáme nějakým jednoduchým systémem a postupně najednou k tomu vždy přibalujeme, nabalujeme, něco komplikujeme, celý systém. A právě proto budeme mít takovou tabulku, tabulku, která by nám umožnila zam, udržet toto naše zaměření, zjednodušení, tak aby skutečně ta opatření byla udržena tím způsobem, jak byla navržena, abychom se bránili tomu, tomu tlaku na věšování, nabalování fungování na to těch dalších prvků. Čili budeme to monitorovat samozřejmě i v rámci eh, přeskumu v poločase na konci roku 2016, víceletého rámce a samozřejmě i finančního nařízení v rámci přeskumu finančního nařízení, které nás čeká. V tomto období si myslím, že členové vašeho výboru s námi souhlasí a jsem to tak zaznělo několikrát z vaší strany, samozřejmě simplifikovaná pravidla v oblasti náklad harmonizované záležitosti mezi jednotlivými fondy a tak dále, by měly snížit administrativní náklady pro beneficienty, pro příjemce a zároveň chybovost. Zde si myslím, že skutečně jsme zajedno, že všichni na to nahlížíme stejně. A úplně na závěr téma, které je tématem jež budeme sledovat v rámci našeho mandátu velice pozorně a to je zaměření na výsledky. Jestli dovolíte, ráda bych vás nejprve informovala o tom, že od mé poslední návštěvy u vás jsme vytvořili takovou pracovní skupinu v těch největších oblastech nákladových, výdajových, které, kde jsme právě se zaměřili eh, na výsledky spojené s uplatňováním rozpočtu. A tato skupina definovala jasný, pragmatický pracovní program. Naše skupina se sejde třikrát ročně, bude mít jasná témata, příště to bude například konkrétně zjednodušování v této oblasti a v rámci této skupiny komisařů se snažíme rovněž využít pomoc našich týmů, které budou monitorovat záležitou oblasti výsledků, tak aby jsme vytvořili určité sítě profesionálů, které by nám umožnili konzistentně provádět tuto práci systematickým způsobem. Naším cílem je to, aby ten rozpočet byl v souladu s prioritami, zlepšit dopad, zlepšit dostupnost, snížit administrativní zátěž a zároveň komunikovat výsledky našim občanům, to znamená skutečně beneficientům, daňovým poplatníkům, jasnějším a takovým jednodušším způsobem. A já skutečně doufám, že se nám společně povede vytvořit takovou institucionální skupinu v oblasti výkonu a výsledku co nejdříve. Doufám, že a těším se na to, že i parlament se zapojí do této práce. Samozřejmě, že v rámci nových programů, nové generace právě jsme vytvořili takovou tu rezervu v oblasti dosažených výsledků. Myslíme si, že je to dobrý stimul pro členské státy, aby se snažili dosáhnout co možná nejkvalitnějších výsledků v oblasti implementace, v oblasti provádění. Taková rezerva právě pro ty Mm, vítěze, nebo ten se daří nejlépe. A samozřejmě, že to přijde ale úplně na závěr. To znamená, jakým způsobem, jak si informovat a zvýšit povědomí již nyní a ne čekat až na ty výsledky samotného projektu. To je úkol. A já osobně si myslím, že to nás čeká všechny v rámci komise, abychom vytvořili určitou kulturu, určité určitou filozofii, každodenní filozofii. Je to práce, která čeká nás všechny. A nyní bych umožnila samozřejmě prostor i vám, vašemu výboru. Určitě budeme mít prostor na otázky, odpovědi za všechny ty poslední měsíce od předsedí úřadu. Skutečně to bylo nesmírně kvalitní období spolupráce s parlamentem, s vaším výborem a ráda bych vám za to skutečně srdečně poděkovala. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám za vaše milá slova na adresu zprávy. Myslím si, že ta zpráva o absolutoriu komisi 2013 posiluje komisi vůči členským státům, že v radě opravdu to bude tak, že tam můžete jít s tím, že máte podporu parlamentu a že ta podpora je jasná. A těší mě, že to byl i názor valné většiny členů výboru, že musíme skončit vysílat nějaké globální signály, ale prostě musíme řešit ty problémy tam, kde jsou a ne vše řešit komplexními novými pravidly eh, aplikovanými na všechny, když jsou jenom někteří, kteří pravidla nedodržují. To je jeden z klíčových eh, prvků této zprávy. A až eh, pan Kraft půjde na radu s tou zprávou, tak bude mít spojence a určitě to bude mít i své účinky na členské státy a těmi účinky se to nemine. Pro mě je zde velký tím otevřeným místem Fond soudržnosti. Viděli jsme, že v oblasti zemědělství došlo k velkému přibližování chybovosti eh, mezi dvorem a komisí a učinili se zde opravdu kroky kupředu a můžeme říci, ano, byla práce odvedena, ještě není u konce, ale jsme optimističtí a velmi se těšíme na novou výroční zprávu generálního ředitele pro oblast zemědělství, ale je třeba tento proces také přenést do fondu soudržnosti, protože tam je největší rozpětí mezi eh, chybovostí dvora a komise. Když se podíváme na eh, rozvoj venkova, eh, necháme stranou, tam je to jiné, ale už tam něco děje, ale i zde je třeba dvě hodně práce a i budoucí zpravodajové pro absolutory se tomuto tématu jistě budou věnovat. Informování a školení členských států to je důležité, nejde o to jim nějak nadávat, jde o to jim pomoci, tak aby lépe chápali evropská pravidla a mohli je lépe dodržovat, i když u některých mám pocit, že dodržovat nechtějí. Ta otázka s těmi sankcemi, myslím, že je to nadále potřebné, a doufám, že ta nápravná opatření, která jsou důležitá, která podporujeme, jsou taková, že s nimi budete moci pokračovat. A jde také o platnost systémů a jejich uplatňování a nejenom o zakrývání toho, že někde momentálně chybí peníze. Co jste říkala o malých a středních eh, zemědělských podnicích eh, s náklady, v rámci toho zjednodušeného nákladového postupu. To je zajímavé, já se na to ráda podívám, až to bude na čase. To se též se týká dopadů eh, té směrnice o vypisování veřejných zakázek a se, o zjednodušené státní pomoci. To je pro mne e, nejasná věc hlediska toho působení dopadu ale myslím že je to důležité. Co se týče zjednodušení, tady bych ráda podotkla, že jedno z největších zjednodušení by bylo, kdybychom měli nějaký jednotný, nějakou jednotnou příš, příslušku pravidel, kdybyste harmonizovali ty pravidla tak, že by skutečně byla jednoduchá, mm, jaksi jednocená, to by byl velký příspěvek ke zjednodušení. Protože není možné, že pokud se objeví nějaký nový problém, aby i hned se pro to objevilo nové pravidlo, prostě byla celá řada specifických pravidel. Kdybychom tam měli skutečně jednu jedinou příručku, tak by to bylo velice dobré. Pokud se nám to nepodaří, ty pravidla, které jsou momentálně v rozporu, nějakým způsobem upravit, tak by to byl skutečně problém, protože to bude trvalým zdrojem problémů pro členské státy. Mám samozřejmě na mysli ty pravidla pro fondy. A zároveň chci říci, že věřím, že komise se tomu věnovat bude, že to upraví, ale neváhejte a v v věci ING, to je pro nás důležitá věc. Dejte nám v této věci update, řekněte nám, jak to vypadá. A také v otázce lidských zdrojů, tady by bylo vhodné, kdybyste nám řekli pár čísel. Ptám se, eh, zda byste nám tady nemohla nechat své poznámky, podle kterých jste hovořila. My bychom to tak rozeslali našim poslancům, členům, protože to bylo skutečně velmi zajímavé, co se říkala. Co se týče lidských zdrojů, tady si myslím, náš výbor dosáhl velkých úspěchů, podařilo se nám pokročit s těmi věcmi vpřed a to má dopad nejenom na peněženku daňového poplatníka, ale také to zlepšilo uh, nebo to podařilo uchovat dobrou pověst Evropské unie a to je velmi důležitá věc. Takže vám ještě jednou děkuji a děkuji také všem vašim zaměstnancům za jejich spolupráci v rámci procesu udělování absolutoria. Není to jednoduché, já vím, ale je velmi důležité, že jsme dostali ty informace, které jsme od vás dostali. A proto já skutečně všem děkuji také účetnímu dvoru a říkám vám, ano, my vás potřebujeme a Potřebujeme eh, komisi, která bude vůči nám otevřená a ona je a my si toho velmi vážíme. A nyní má slovo kolega vama a potom eh, kolega Níje z Ayala Sender, takže Petri. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkovali paní komisařce ještě jednou za to, že nám podstatě přinesla dobré zprávy. Všechno, co jsem si vyslechl, se mi líbilo, zní to dobře, myslím si, že tak je to správně, nechci se nějak prodlužovat a proto, jestli dovolíte, jeden dotaz. Hovoříme zde o sdíleném řízení, sdíleném managementu, o určité otevřenosti nebo přístupnosti dát ze strany členských států pochopili jsem to správně, tak ty nástroje, které prozatím máme k dispozici, vy jste se o nich zmínila, například další vyškolování, šíření informací, rovné hrací pole, stejné podmínky, semináře, čili takové podobné nástroje. To všechno bez pochyby potřebujeme. Klíčem ovšem pro mě a já bych se rád vyslechl váš názor na můj dotaz. Klíčem je, aby komise a účetní dvůr, aby tam byla taková ta určitá osa. Samozřejmě nesmím zapomínat v tom propojení ani náš důležitý výbor. Dotaz. Promiňte, já už jsem ho položil jednou, všem rád bych se zeptal ještě jednou, co skutečně je komise odhodlána udělat proto, aby tyto informace byly transparentnějšími, aby byly více k dispozici ze strany členských států a na základě spolupráce s Evropským účetním dvorem, protože v této oblasti si myslím, abych to nějak zjednodušil, myslím si, že občas účetní dvůr vyčkává na něco z vaší strany. A vy zase čekáte, že se něco stane na straně účetního dvora. A já bych rád slyšel, jak to vidíte, na čí straně je nyní ten míč. Děkuji. Kolegin Ayala Sender, bitte. Prosím kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Nejdříve bych eh, se chtěla omluvit za to, že jsem přišla příliš pozdě, neboť eh, v mém kalendáři došlo k jisté malé změně, takže se omlouvám a eh, chtěla bych blahopřát paní Georgievě, neboť eh, to, že dnes odpoledne přišla mezi nás, že tady se vyjádřila k tomu hlasování, které my jsme tady učinili dnes dopoledne, to je skutečně velká věc, neboť já sama se snažím pochopit čeho jsme vlastně dosáhli naším hlasováním, které proběhlo dnes dopoledne. Rozhodně vám, paní komisařko, velice děkuji za veškeré návrhy, které jsem jste přednesla, jsou velmi zajímavé. A my ještě pravděpodobně si je budeme muset všechny do detailu projít a promyslet. Eh, ráda bych položila několik otázek, proto abych doplnila to, co právě řekla paní předsedkyně, paní Gresle. Učetní dvůr myslím, prochází a již prošel jistou pozitivní změnou, ale stále mám pocit, že jsme v době antické a ne v době moderní. Vysíláme vůči členským státům jistá poselství, také občanům, ale často jsou to špatné zprávy. Hovoří se o sankcích, takže se zdá, jako kdyby z Bruselu stále přicházel pouze byč. A nebychom měli eh, jak si pomáhat členským státům, aby se zlepšili, namísto toho, že je trestáme. Trestání je podle mě pedagogika doby antické. A tady je důležité, abychom my šli jaksi příkladem, abychom my byli dobrým příkladem, aby naše pedagogika byla pozitivní, abychom nad, eh, poskytovali spíše pobídky. Takže se vás tam co plánujete v této oblasti? Jaká opatření? Protože ta situace je relativně chaotická. Jak tedy dosáhneme toho? Mám tím na mysli, že evropský rozpočet je stále velice komplikovaný, je čím dál tím komplikovanější. A jak tedy můžeme pracovat tak, abychom nepoužívali pouze byč? Jak tedy dosáhnout toho, abychom členským státům vůči ním vysílali také pozitivní zprávy? Jak můžeme tedy zprostředkovat to, aby skutečně měli počít účasti na toho rozpočtu, aby tady byla spolupráce, aby tedy z toho měly členské státy dobrý pocit, aby to pro ně byla pěkná záležitost a ne, ne pouze záležitost nešťastná. Při hlasování jsme hlasovali také o absolutoriu komisi a tady několik věcí, které ve mně vyvolávají velkou obavu. Mám pocit, že se ten vývoj tady jde poněkud neblahým směrem. Například Sacharovova cena. Tady mě nebylo jasné, jak komplikovaná vlastně ta situace byla ve skutečnosti. Paní Gressle na úvod vysvětlila, jaké problémy jsou. Či další téma, západní Sahara. Tady Olaf dokonce zahájil šetření, komise učinila vše, co bylo její povinností, pozastavila programy, pak tam došlo k zapojení z těch záruk pojistek proto, aby ta nutně důležitá humanitární pomoc eh, pro populaci západní Sahary skutečně byla poskytnuta. Tady, myslím, bylo učiněno vše, co bylo možné, ale nemůže nyní nikdo tvrdit, že by tam problémy nebyly. Proč došlo k tomu, že bylo zajištěno to nejnutnější? Ano. Dnes při hlasování to probíhalo tak a já doufám, že bude možnost to na plénu ještě skorigovat. Co tím mám na mysli? Na celé této záležitosti leží ještě jistý stín. Zdá se, jako kdyby ne, tam nebylo všechno v pořádku a proto se vás ptám, co si o tom myslíte vy, jaký je názor komise na tuto situaci. Ano, humanitární pomoc je nezbytně nutná. Olaf udělal vše, co bylo potřebné, dokonce šel ještě nad rámec tohoto ale myslím si, že skutečně tam je pár velmi ožehavých eh, záležitostí. OLAF a OSN to uznali, proto bych eh, vás poprosila o tom, abyste nám to přesně vyjadřila, eh, vyjasnila dnes odpoledne, abychom dříve, než půjdeme s touto věcí na plenární zasedání, věděli, co se tam vlastně děje, co se skutečně odehrálo. Jinak tady budeme vytvářet dojem, velmi špatný. Samozřejmě západní Sahara, tam je situace katastrofální, ta populace velmi trpí, jsou tam velké konflikty. A já si myslím, že není vhodné, aby vlastně parlament svou vlastní akci ještě přispěl jaksi k dalšímu podporování chaosu této věci. A další důležité téma Mám tím na mysli, že neexistují pouze mezinárodní dohody, ale také dohody mezi velvyslanectvími, jako v době balkánské války, to je třeba uznat. Pak ehm, jedna zpráva OLAFu, alespoň se tvrdí, že tato zpráva existuje, jsou tady jisté zmínky Zdá se, že tedy jist, kanceláře jistých poslanců o tom věděli, jiné ne, například má kancelář ne, ale právě jsem zjistila, že tam také došlo k pozastavení plateb, které vlastně byly na, plánovány v rámci předběžného financování a proto ráda bych já se zeptala tedy vás na to, došlo tam k podvodu, Eh, nebo ta nevládní organizace skutečně je v pořádku, nemusíme jich ničeho podezírat. Jenom vím, že došlo k pozastavení různých plateb a já se vás ptám, co hodláte učinit. Proto, abyste jaksi rehabilitovala tu dobrou pověst, kterou jsme na tomto poli doposud měli. Já jsem dříve pracovat s těm, kteří si přáli etický kodex pro OLAF a paní Gressle mě v tomto záměru podporovala. A nyní mám pocit, že v současné situaci, která je poněkud zmatená a ve které se tedy nyní nacházíme, po těch veškerých stížností, které tady máme, já nevím, zda bychom tady opět neměli požadovat jakýsi etický či deontologický kodex pro chování komise vůči nevládním organizacím, protože v tomto konkrétním případě se jednalo o mezinárodní organizaci v souladu se standardy, které se užívají, to nejsou monopolistické standardy, ale běžné standardy. A tato nevládní organizace skutečně se dostala do takového podezření, že došlo k pozastavení plateb. A dále rozšíření, tam byl jeden kompromis, který vznikl v pos, na poslední chvíli, já jsem ho neviděla. Ráda bych věděla, co si o tom kompromisu myslíte. Týkalo se to uh, situace generálního ředitelství pro rozšíření. A já se vás tedy ptám, prosím, mohla byste nám dát nějaký odhad těch nutných plateb? Dnes do, my jsme nebyli příliš flexibilní, ale dnes dopoledne jsem byla poněkud překvapena. Týkalo se to sedmého rámcového programu pro výzkum. Tam jsem zjistila, že existuje, existuje stále ještě eh, riziková tolerance. Zdá se tedy, jako kdyby ta rizika v Iránu a Afghánistánu nebyla tak velká jako rizika v laboratoři. A proto prosím, aby komise do seznamy uživatelů sedmého rámcového programu nám tedy seznama takovýto seznam kolega Prinsky. Tak. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, vy jste správně říkala, že toto ještě není vůbec konec celého příběhu. Naopak je to začátek vlastní práce a vyvíjeného úsilí postarat se o to, aby byly hájeny zájmy Evropské unie, aby zdroje byly využívány co nejlépe. A také nejsou pochyby o tom, že se musíme zaměřovat na konkrétní problémy, že nepotřebujeme všeobecná řešení a, jak byste říkala, potřebujeme zde určitou kulturu, plnění pravidel a spolupráce mezi komisí a členskými státy. A já se chci tedy zeptat na určitý text v dnešní zprávě, asi co 38 této zprávy, kde je docela velká generalizace Eh, takzvaných rizikových fondů, Evropský zároční fond pro oblast zemědělství a eh, Evropský fond pro rozvoj eh, venkova. Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko zde prý mají nejvyšší chybovost. A já jsem navrhoval pozměňovací návrh, který to celé formuloval jasněji, a sice poukazoval na to, v čem problémy spočívají a v čem nespočívají. Jak vyplývá z dodatku k zprávě o aktivitách DJ Agri v roce 2013, a riziko chybovosti je takové. Obchodní opatření pod 1% jsou v Belgii, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. V dalším oblasti, to jsou přímé platby. Nejsme v té kategorii pod jedním procentem, ale my jako Bulharsko také nejsme nad 5%. A v rozvoji venkova ano, máme velký problém, měli bychom se na to více zaměřit, ale myslím si, že je velmi nepřípustné s nějakou obecnou generalizací tyto tři odvětví dát dohromady a potom ta zpráva v podstatě něco říká, poukazuje na někoho, že se chová špatně a vykresluje Rumunsko a Bulharsko jako ty, kdo nespolupracují. A já jsem přesvědčen o tom, že výzvy k proaktivní spolupráci mezi členskými státy a komisí jsou ohrožovány právě takovýmto typem zpráv. A proto bych se vás chtěl zeptat nebo vás chtěl požádat, protože jste se nevěnovala tomuto aspektu zprávy eh, v tom březnovém eh, prohlášení, o kterém jste hovořila. Tak eh, co hodláte udělat v této oblasti tak, aby už nedocházelo k takovýmto krokům, takovéto praxi a aby byla tato praxe ukončena co nejdříve? Děkuji. A já bych teď ráda zasáhla, protože paní komisařko, vy nemůžete za to, co jsem napsala já. To je odstavec, který se stahuje k číslům od účetního dvora. Nejsou to čísla od Evropské komise, ale od účetního dvora z dodatku k výroční zprávě. A tento dodatek se týká let 2007 až 2013. A proto se domnívám, že Tedy to je ta tabulka, která tam je a já vám ráda potom pošlu číslo stránky, abyste také lépe věděla, oč zde vlastně jde, k čemu došlo, abyste mohla být náležitě informována. Já se omlouvám. Pan kolega Vogan, prosím. Takže thank you, uh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, děkuji paní komisařko. Já se omlouvám podobně jako kolegyně, že jsem dorazila později, protože jsem zde měla návštěvníky z Velsu. Jsem opravdu ráda, ano, my jsme například ve Velsu měli takový průzkum minulý týden, 63% lidí u nás podporuje členství v rámci EU, čili to mě těší, říkám vám to rovnou, čili ano, celá Velká Británie není stejná, my u nás ve Velsu se trošičku jiný. Jeden z důvodů, proč jsme tak pozitivní ohledně Evropské unie, je to, že právě máme k dispozici mnoho evropských fondů, regionální politika, zemědělství, finance v této oblasti. A já skutečně doufám, že je mm, věnujeme tím správným způsobem a výkony zebra. Čili právě proto, když se tam hovoří o zlepšování výkonu i z vaší strany, tak to opravdu podporuji. Já jsem nesmírně rád, že jste stanovili právě takovou tu skupinu pracovní, která se tomu bude věnovat i do budoucna. Všem úplně ty detaily jsem nepochopil ohledně té pracovní skupiny. Možná, kdybyste nám trošku mm, něco řekla o členství v této skupině, referenční nějaké jejich hodnoty, co očekáváte a tak dále, nějaký časový harmonogram protože samozřejmě nyní jsme v tom novém finančním období mnoho programů už bylo zahájeno, bylo by obtížné nějakým způsobem to všechno měnit, čili trošku nějaké podrobnosti ohledně této pracovní skupiny. Samozřejmě, že my v našem výboru eh, pro kontrolu rozpočtu vždycky o tom hovoříme, je velice důležité, aby se finanční prostředky vynakládaly řádným způsobem, je velice ovšem důležité, aby byly efektivně vynakládány, aby ty výsledky poté byly kvalitní. Děkuji. Další eh, zájemce o slovo nemám, takže má slovo nyní paní komisařka, prosím. Uh, thank you. Děkuji za slovo, děkuji, ráda bych poděkovala za všechny dotazy. Jestli dovolíte, tak bych začala otázku ohledně údajů, dát, jakým způsobem tam fungujeme. A, ano. Kde teda je ten míč? Na čí straně? Za naší stranu my se snažíme o vysokou kvalitu těchto výročních zpráv. To je pro nás velice důležitý zdroj informací. Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že jsme dosáhli pokroku v rámci kvality těchto výročních zpráv. A pak to schrnutí děláme takovou v rámci té schrnující eh, zprávy, děláme určitou syntézu Samozřejmě, že určité problémy na straně údajů či dat máme, protože je tam mnoho aktivit, které se věnujeme, mnoho jazyků, beneficientů, partnerů, kteří realizují přímo na místě tyto úkoly, čili vyžaduje to různý přístup k tomu, jakým způsobem zorganizujeme údaje, data, jak je strukturujeme. My se snažíme o to, aby jsme měli, řekněme, takový čistší obrázek toho, jak popisujeme naše projekty. Trošku zjednodušuji ovšem. Aký, jaký je teda problém, který řešíme, jakým způsobem k tomu přistupujeme, kolik máme finančních prostředků, Jak jsou naši partneři, kdo je náš partner a které výsledky očekáváme. Čili tak to tímto způsobem bychom to chtěli prezentovat. Samozřejmě, že bylo reálné říci, eh, že ten přístup k datu, nebo abych to řekla ještě jinak, data jsou k dispozici a jsou přístupná, ovšem ten způsob organizace dat znamená, že sice ta data jsou k dispozici, ale ne úplně využitelná. A to bychom chtěli změnit tím, že se zaměříme na výsledky jednotlivých projektů. Že to zkvalitníme. A určitě systematický přístup k informacím, které jsou propojeny s chybovostí. I zde si myslím, že jsme odvedli veliký kus práce, dosáhli velikého pokroku a nyní ta otázka, na čí straně je míč. Pan Lazarov z účetního dvora je zde mezi námi, dívám se na ně. Asi by bylo spravedlivé říci, že je na obou stranách, že se o to dělíme. Na straně účetního dvora je určité manévrovací pole, dovolila bych se říci, například pokud jde o křížové plnění veřejné zakázky, dále určité možnosti finančních oprav podle mého názoru nesmírně důležité. A u nás na straně komise realistická chybovost tím, že statistiky členských států upravíme, data, informace, zajistíme to, že je to ve správnější formě, samozřejmě na základě výsledků, které nám poskytne i účetní dvůr. A že budeme poskytovat tato data a údaje způsobem, jež poté v rámci auditu může účetní dvůr využít, že ji budeme strukturovat lepším způsobem, tato naše data. A myslím si, že ty zprávy o výroční, výroční zprávy o aktivitách a ty syntézní zprávy, že jsou to zprávy, které jsou čím dál tím užitečnější v rámci tohoto procesu. Nevím, zda pan Lazarov se mnou souhlasí, nesouhlasí, netváří se, že by nesouhlasil Asi nejdůležitější by bylo říci, že je zásadní komunikovat, že se respektujeme, respektujeme eh, vzájemné mandáty, komunikujeme s členskými státy a snažíme se, aby postupovali konzistentnějším a koherentnějším způsobem při prezentaci svých dat. Ehm, Samozřejmě to dokončíme rychleji a tak dále. Pochybuji o tom, protože skutečně ten počet zdrojů dat je obrovský, ovšem konkrétní, jasný pokrok zde vidíme a myslím si, že tím bychom se měli zabývat a věnovat tomu pozornost. Další záležitost, špatné informace z Bruselu, přerušení a tak dále. Ještě, souhlasím s tím. Pokud je projekt, který je, dojde k nějakému přerušení plateb u projektu, vysoké důležitosti, to je samozřejmě špatná zpráva. Ovšem, když to uděláme opatrně, obezřetně, řádným způsobem, je to určité varování a povede to, doufáme, do budoucna k menším problémům tohoto typu. Nelíbí se mi úplně to, že k nějakému přerušení, bohužel, že k těmto přerušením dochází docela často Ovšem členské státy poté zlepšují své systémy. To znamená, že to v podstatě nakonec bylo přínosem pro jejich finanční brzky, například pan Pěnický, my samozřejmě naší vlastní, eh, naší zemi známe nejlépe. Já mám konkrétní informace v tomto ohledu například u elektronické kých veřejných zakázek dojde k velikému pokroku v naší zemi. Dokonce letos Teď tato oblast představuje úžasný nástroj, otevřený, transparentní nástroj, umožňuje všem občanům stát se v podstatě auditorem. Dá do velké míry to právě odráží zkušenosti, které jsme měli v rámci evropských programů, které podporovaly pokrok v oblasti elektronických faktur, veřejných zakázek. A možná, proč ne? Možná se nám povede i ta elektronická zpráva a řízení věcí veřejných, takže musíme nejenom se zabývat konkrétním krokem, konkrétním okamžiku, ale podívat se na to, zda to povede z dlouhodobějšího hlediska k pokroku, k zlepšení. A pokud nejde o uprchlíky ze Sahary, toto je příběh, který já znám velice dobře díky díky tomu, že jsem se tomu věnovala v předchozím mandátu. V roce 2003, abych to shrnula, my jsme zjistili na komisi, že ta pomoc nešla správným směrem, my jsme to signalizovali Olafu, Olaf zahájil šetření v tomto ohledu. A od samotného počátku těchto obvinění v oblasti podvodů, možných podvodů a samozřejmě, že jsme využili i zprávu Olafu, tomto ohledu a Evropská komise přistoupila k velice jasným, silným preventivním opatřením, korektivním opatřením. Na straně prevence od roku 2003 dokonce ani ne, teda no, až do toho období, kdy jsme měli tu zpráv kdy jsme snížili finanční prostředky a zároveň jsme zesílili kontrolu organizace poskytování této pomoci, zredukovali jsme počet organizací v tomto řetězci. Zároveň jsme začali velice pečlivě kontrolovat, monitorovat logistický řetězec. Jako příklad mohu uvést to, že jsme například u potravinové pomoci, tam došlo k transportu z Orantu do Tindufu v zapečetěných kontejnerech. To znamená, že nemůže dojít k jakémukoliv nařízení. A samozřejmě, že tam máme partnerskou organizaci u předávky, která okamžitě samozřejmě máme, mm, a jsou tam i naši zaměstnanci, kteří zajistí to, že k dodávce opravdu dojde tak, jak jsme požadovali. A zároveň chceme, aby eh, VFP bylo k dispozici u distribučního bodu, to znamená, řekněme, ve 20% Eh, distribuce. Někdo z této organizace je vždycky přímo na místě k dispozici. Dále jsou to náhodné kontroly přímo v rodina, získali jste pomoc, která se očekávala a tak dále. Čili děláme to takovým spravedlivým a řekněme náhodným způsobem toto monitorování. A dále je to i monitorování trhu, kontroly, to zda skutečně ty potraviny například nejsou dále prodávány a tak dále. A bývalý můj kolega, já už jsem o tom vlastně hovořila, právě se zabývá monitorovací misí, eh, velice pečlivým monitorováním v takovém skutečně nepříznivých podmínkách prostředí. 36 auditů jsme tam provedli v rámci ECO od roku 2003 a 8 auditů přímo na místě a to jsou mnohem intenzivnější audity než obvyklé audity a právě teda v důsledku těch obav, které jsme měli v této oblasti skutečně od té doby nemáme žádné důkazy o tom, že by došlo k nějakým podvodům v této oblasti. V roce 2015 komise poskytne 10 milionů. Lidé, kteří žijí v tomto táboře, 80% je tam žen a dětí, nemají skutečně žádnou jinou pomoc k dispozici, čili toto je opravdu nesmírně tragická humanitární situace těchto lidí v tomto táboře a my budeme velice pečlivě monitorovat celou situaci, tak abychom mohli předstoupit buď před vás nebo našich daňových poplatníkům a říct si skutečně udělali jsme všechno pro to, všechna opatření, abychom zajistili, že nedojde k nějakým podvodům a když někdo říká, že komise umožňuje podvody v této oblasti nebo že zavírá, že je to skutečně nefér, protože my, jakože naši partneři na straně realizace implementace, skutečně se udělali všechno pro to, aby jsme mohli skutečně těchto 10 milionů nadále poskytovat, protože je to opravdu záchrana životů této oblasti a to tam táboře ING. Tak to je komplex, to je nesmírně složitá záležitost. My jsme za komisi. Já jsem podepsala dopis v tomto ohledu předsedkyni výboru. Snažíme se naše právní služby nějakým způsobem objasnit ehm, nebo zpřístupnit možnost jílení těchto informací. Co jsme udělali v této oblasti? My jsme opravdu udělali právně finanční, operační analýzu zprávy OLAFu v tomto ohledu, tak abychom opravdu zajistili to, že výsledky nebo vůbec ty, ty kroky, ke kterým poté dospějeme, respektují zájmy evropských daňových poplatníků a samozřejmě, že i příjemců, beneficientů této podpory. A probíhá ještě pořád šetření jednotlivců, bývalých zaměstnanců, komise. Jakmile budeme mít výsledky k dispozici, já zatím nejsem schopná komentovat tento proces, který prozatím probíhá. Kopie závěrečné zprávy OLAFu snad by měla být k dispozici už na v rámci oddělení pro hospodářskou soutěž. Komise to je opravdu politování hodné, měla by to být důvěrná zpráva vzhledem k složitosti celého případu bych vás poprosila o skutečně obezřetný přístup. Několik informací. ING vlastně dvakrát Došlo tam ke dvěma kontrolám ze strany komise, pokud je o UNHCR je organizace, která zastřešila celý projekt. Organizace, která působí v zemích, kde například je poskytována dokonce diplomatická imunita, čili nejde opravdu o nějaký jednoduchý případ a jestli dovolíte, skutečně bych ráda poprosila o velice opatrný, obetřetný přístup, který to vyžaduje. Ovšem, ano, jsme si vědomí, o tom asi ujistit, jsme si vědomi důležitosti tohoto problému a skutečně to bereme velice vážně. Otázka pana Pěrinského. Na straně Evropské komise mm, my skutečně velice jasně, bohužel, bohužel, když se podíváme na členské státy, nemůžeme hovořit o tom, že někdo je prostě úplně čistý bílý a někdo je prostě špatný černý, je zde mnoho odstínů šedé a my prostě se snažíme na komisi hodnotit velice otevřeně to, co se členským státům daří, naopak nedaří. Naše analýzy jsou faktické, prezentujeme je skutečně podrobně. Zpráva, o které nyní hovoříme, je vaše zpráva, paní předsedkyně, z naší perspektivy, našeho pohledu komise. My se snažíme prezentovat fakta tak, jaká jsou. Některé země v určitých ukazatelích si, jsou na tom lépe než v jiných. I v starých členských státech dokonce jsou někdy problémy, ačkoliv vás to možná překvapí. Když to vememe celkově, určitě zde vidíme rozdíly ve výkonech. Dívám se na paní předsedající, ona samozřejmě známé názory v tomto ohledu, já jsem spíše pro to, abychom pouzbuzovali naše lidi, aby, nebo vůbec ty partnery, abychom poukazovali na pozitivní příklady, snažili se je motivovat. Ví, víte, že já se trochu vždycky obávám toho, že jakmile začneme pranířovat, tak tím vytvoříme takovou tu kulturu toho, že se budou vyhýbat a schovávat a, a já prostě takovou kulturu bych nechtěla podporovat. Ale samozřejmě, že chápu, oblasti, že samozřejmě mm, někdo, když nechce prostě být pranířován, tak naopak se bude díky tomu zlepšovat. Je to filozofická otázka. Samozřejmě, že se snažíme o to, aby členské státy využívaly finanční prostředky k prospěchu svých daňových poplatníků a svých občanů, co možná nejlépe. Wales. jsem skutečně potěšená tím, že u vás je podpora pro EU a opravdu doufám, že to není jenom díky tomu, že získáváte finanční prostředky z Evropské unie. Věřím, že důvodem je e, to, že Evropská unie je velikým přínosem pro nás, pro všechny a my bychom měli všichni udělat vše, co je v našich sílách, proto aby to tak zůstalo. Omlouvám se, říká paní komisařka. Nebyla jsem si úplně jistá, zda jsem si to zapamatovala přesně, takže ta otázka ano, tato naše pracovní skupina, harmonogram, kdo je součástí této skupiny. Je to skupina komisařů, ve které jsou všichni komisaři zodpovědní za oblast výdajů plus místo předsedové, kteří mají velice důležitou koordinační roli, včetně pana Timmermanse, prvního místo předsedy, on je zodpovědný za interní audit. Životnost té skupiny je spojená s mandátem, s délkou našeho mandátu. Měl by to být permanentní, měla by to být permanentní záležitost. Máme pět pracovních oblastí nastavených zlepšení efektivity zjednodušení finanční nástrojů, rozpočtová procedura, nákladová účinnost kontrol DAS, o tom jsme hovořili před chvíličkou, projektová databáze. O tom jsme hovořili v rámci těch komparativních dat. A propojení s našimi občany, pokud bychom teda mohli například říci, že považujeme občany za zúčastněnou stranu v rámci to, těchto projektů. Máme velice jasný harmonogram, který jsme stanovili eh, řekněme na prvních 18 měsíců a poté připravíme následný časový harmonogram. Z širšího pohledu se snažíme být určitým základem této změny kultury. Eh, od výdajů na to, čemu věnujeme nejlepším možným způsobem tyto finanční prostředky. Například, protože nyní v podstatě se nacházíme v takovém tom období mnohem omezenějšího rozpočtu. Už to není ten neomezený rozpočet a najednou se vidíme eh, další nárůst požadavků na evropské fondy, včetně Walesu předpokládám. A tato změna této kultury nám umožňuje zúraznit velice jasné stanovení jasných priorit a zároveň to je nejobtížnější negativních priorit. A snaha prokázat to, že naše finanční i lidské zdroje jsou v souladu s prioritami a že jsme schopni dosáhnout v tomto ohledu stanovených výsledků. Toto je práce, která nás čeká na komisi a doufám, že ta meziinstitucionální skupina, která se bude zabývat výsledky, nám umožní ten více četný pohled účetního dvora, parlamentu, komise, tím, že budeme akcelerovat, zrychlíme celou tuto problematiku fungování napříč eh, komisí, členskými státy, je to práce, která probíhá, tak to, to asi vypadá, to jsou komisaři, kteří jsou součástí naší pracovní skupiny. Samozřejmě, že se tomu můžeme ještě věnovat. My se snažíme, a to bych ráda zmínila, to, co mělo být v podstatě pouze mou pracovní náplní, aby se to stalo v podstatě pracovní náplní všech, kteří řídí finanční prostředky a využívání finančních prostředků v rámci EU. A v tomto výboru uvidíte takovou větší zaangažovanost, účast všech těch částí komise, kde vidíme nějakou Um, kde potřebujeme výsledky, efektivitu, účinnost využívání finančních prostředků Evropské unie. Samozřejmě, že vám mohu poskytnout další podrobnosti. My budeme v první konferenci 22. Um, září, která se bude věnovat této problematice a samozřejmě, že uh, pozveme i Evropský parlament. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já bych ještě ráda jenom objasnila to, že ty sankce, o kterých uh, mluvila kolegyně Ayala Sander, ten byč, že to není více než 3% rozpočtu, spíše je to ještě méně než více než 3%, takže ten byč je spíše takový malý byčík na nejvýš a také chci říct, že bych si přála, aby členské státy prostě dodržovaly právo. A problém je to, že se to právo nedodržuje. Evropská unie s tím má velmi špatné zkušenosti. S tím to porušování práva dlouhá léta to trpěla. A tady bych mohla hovořit něk- o některých osích zakladatelích evropských společenství, v některých zakládajících státech, či o státech, které jsou velice dlouho v EU, takže pozor na toto. Já si myslím, že je důležité, abychom skutečně trvali na dodržování pravidel, měla by to být nějaká společná naše hodnota. I zde na výboru samozřejmě můžeme eh, jak si ve spory o tom, jak velké ty sankce by měly mít ty dopady. Já si myslím, že to se týče dopadu a sankcí jsme spíše jaksi té nižší poloze, že máme ještě možnost, jak si to nějak rozvíjet směrem nahoru a nesnižovat. A dále. Ty odstíny šedi, 50 odstínů šedu, no nevím, kdo to, pro všechny, kdo to nezná, tam se také jedná o bičování, takže tím se kruh uzavírá. Já velice děkuji paní komisařce za její příspěvek, přeji krásné odpoledne, těšíme se na naše další setkání, které se bude kovat, konat v Dubnu, kde budeme opět hovořit o tabáku a dalších věcech, takže ještě jednou děkuji mnohokrát za to, že jste přišla mezi nás a děkuji mnohokrát za spolupráci v rámci procesu udělování absolutoria. A jdeme dál, jsme u bodu 60 a máme slyšení o... E, zemědělské kontroly zemědělské politiky založených na plnění stanových cílů. E, pan zpravodaj je Petr Sarvama a přece mi čekají hosté, mimo jiné i pan komisař odpovědný za zemědělství, proto prosím hosty, aby přišli sem mezi nás. Ja. ja. Um, just we, because we Yeah, please take a seat. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Děkuji také paní komisařce. Ja, wir vím, wir Tagesordnung. Budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Máme tady slyšení, která se týká zprávy z vlastní iniciativy. Pan zpravodaj je Petri Sarvama a já zde srdečně vítám pana komisaře Hogana a dále paní Kajuác, což je od příslušná členka účetního dvora, pak tady máme pana Lenušio z Zemědělského svazu a panu Erola, který je zemědělcem také z jistého zemědělského svazu. Já tady všechny srdečně vítám a předávám i hned slovo panu zpravodaji, prosím. Děkuji, jenom stručně nebudu zacházet do detailů, tak abychom využili čas, který zde máme pro diskusi. Ale dovolte mi opravdu srdečně přivítat pana komisaře Hogana i ostatní nesmírně důležité osoby. A asi vás to nikoho nepřekvapí, že všichni usilujeme o to, aby zde byla lepší výkonnost a výsledky kontrol v oblasti společné zemědělské politiky a každý by byl jistě rád, kdyby se nám podařilo dosáhnout některých vytyčených cílů, které jistě všichni máme. A sice, abychom měli jednodušší, účinnější eh, kontroly a zároveň, abychom lépe využívali financí daňových poplatníků, protože, jak se právě říkala paní komisařka Georgieva, asi 7% rozpočtu eh, vydákládává právě na kontroly toho sdíleného řízení v oblasti zemědělství. Takže to je to téma dnešního odpoledne a velice se těším na naši rozpravu k tomuto tématu. Děkuji vám. Pane komisaři, jsme rádi, že jste mezi námi a dáváme vám tímto slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaj, vážený pane Sanamu, milí kolegové, členové účetní odbor. Já jsem skutečně nesmírně rád, že jsem opět mezi vámi a mám možnost si s vámi pohovořit právě o této zprávě z vlastní iniciativy, kterou připravila pan zpravodaj, která se týká ochrany finančních zájmů Evropské unie. V tomto ohledu vítám tuto vaši iniciativu a skutečně bych rád poděkoval za to, že mám možnost s vámi prodiskutovat ještě než dokončíme tuto zprávu. Například my jsme dneska hovořili právě u nás na komisi o zjednodušení společné zemědělské politiky. Já již několikrát jsem hovořil kolegům o tom, jak velice důležitý je právě váš výbor, pokud jde o kontrolu v této oblasti. Dneska odpoledne budu hovořit o této důležité oblasti. Samozřejmě, jestli dovolíte, nejprve to, co nás čeká v těch následujících týdnech, dnech. Rád bych vás ano, samozřejmě, já ještě vstoupím v jednom výboru v Evropském parlamentu a budu hovořit asi teda o stejné záležitosti. My všichni, členské státy, sdílíme stejný cíl, tak aby společná zemědělská politika byla opravdu účinná, funkční, aby jsme nezatěžovali naše farmáře, aby zde nebyly nějaké, aby jsme neutráceli příliš finančních prostředků na kontroly a tak dále. Samozřejmě rok 2014 je prvním rokem, kdy budeme implementovat tuto politiku, tak jak to přijali členské státy i ERA. Samozřejmě, že to vyžaduje určité změny pro farmáře, pro beneficienty a i pro úřady na úrovni členských států. Členské státy ovšem nejsou osamoceny, pokud jde o tyto nové podmínky v rámci společné zemědělské politiky. Naše komise je plně podporuje, máme hlavní směry, kde si odpovídáme na dotazy. Samozřejmě, že přímo na místě členskými státy diskutujeme s implementačními úřady jednotlivé oblasti a máme v rámci DG a tedy jednotku, která se věnuje pouze tomuto cíli, čili skutečně jsme opravdu nesmírně zaneprázdněni. Samozřejmě, že vím, že ZP je kritizována, protože je byrokratická, znamená příliš moc eh, pravidel a tak dále. A bohužel ta, eh, v rámci reformy nedošlo k dostatečné zjedno, dostatečnému zjednodušení. Máme zde různé podporné projekty, které jsou obtížné z hlediska kontroly, distribuce a tak dále. Právě proto zjednodušení v této oblasti je pro rok 2015 jedním z mých, jednou z mých priorit a já chci, aby došlo k, ke screeningu veškeré legislativy v této oblasti oblasti eh, a členské státy eh, a ostatní Eh, zúčastněné strany jsme požádali, aby přišli s myšlenkami, názory na to, jak zjednodušit stávající pravidla. My jsme začali analyzovat mnoho příspěvků v tomto ohledu, které již máme na základě tohoto hodnocení, bych chtěl přispět a přijít s konkrétními návrhy, pokud jde o subsidiaritu, pokud jde o zjednodušení na kon, do konce letošního roku. Tři hlavní směry musí být respektovány v tomto ohledu. Jednak základní politická rozhodnutí na základě reformy z roku 2013, toto musí být respektováno. Dále musíme věnovat prioritu těm oblasti tém, kde zemědělci a beneficienti mají největší obavy a návrhy v oblasti zjednodušení by neměly eh, nějak rozmělnit eh, kvalitní management v této oblasti nebo řízení výdajů v této oblasti. Já samozřejmě věřím, vážená paní předsedající, že zjednodušení pravidel v této oblasti by mohlo i zjednodušit kontroly v této oblasti. Jasná pravidla v této oblasti samozřejmě jsou velice důležitá, tak aby nedošlo k nějaké nepřiměřené zátěži v oblasti kontroly. Ovšem samozřejmě nesmíme nějak rozmělnit kontroly tím, že budeme dělat méně kontrol, protože by to samozřejmě mohlo, mohlo vést k větší chybovosti a špatnému vynakládání našich prostředků. To znamená, že souhlasím s vámi s tím, že ty singulární audity jsou velice důležité důležitá organizování jednotlivých kontrol. Ten první přístup je samozřejmě jedním z hlavních změn v rámci finančního řízení společné zemědělské politiky. Certifikační orgány na straně členky státu musí eh, letos připravit stanovisko legality a zároveň eh, řádného vynakládání těchto prostředků, tak abychom zajistili Eh, řádnost těchto prostředků, tak jednak na straně platebních agentur, kde členské státy nakládají veliké úsilí, pokud jde o školení, přeškolování klíčových zaměstnanců a to by měl být jeden z hlavních kroků v této oblasti. První výsledky ovšem uvidíme až v roce 2016. Upřímně řečeno, ano, pokud jde o zlepšení v této oblasti, my to očekáváme na straně komise, ale samozřejmě i na straně orgánů členských států a zároveň účetního dvora, který rovněž by měl přispět svou troškou do mlína například při auditu společné zemědělské politické organizace kontrol. Tyto kontroly v oblasti SZP jsou založeny na rizici v rámci jedného milionu kontrol 800 tisíc bylo založeno, to znamená právě na těch rizicích, to znamená 8 z 10. Já to tak nějak očekáváme, takové číslo. Já samozřejmě neočekávám nějaký obrovský, eh, obrov, nějaké kvalitnější výsledky už letos. My samozřejmě musíme dělat i náhodné kontroly, jinak bychom nemohli dostatečně zajistit to, že naše prostředky jsou vydávány legálním způsobem. Samozřejmě, že potom eh, ty kontroly na místě jsou v odpovědnosti členských států, musí je organizovat co možná nejefektivnější způsobem. Máme zde nová pravidla, která umožňují kombinaci různých kontrol, aby samozřejmě ta administrativní zátěž nebyla, aby byla rozumná, aby farmáři tím netrpěli. Určité podmínky můžeme kontrolovat pouze za určitý podmínek v některých, eh, v některých obdobích, to znamená, že někteří farmáři, farmáře budeme muset eh, kontrolovat několikrát, už samozřejmě musíme optimalizovat tyto návštěvy, délku těchto návštěv. Samozřejmě, že chceme, aby členské státy vyžadovaly různé stimuly, abychom eh, snižovali náklady spojené s eh, kontrolami a snižovali duplicitu. My samozřejmě děláme vše pro to, abychom pomáhali členským státům implementovat tato pravidla. Samozřejmě, že musíme ale zajistit to, že tato pravidla jsou respektována a že daňoví poplatníci a jejich finanční prostředky jsou řádně vynakládány. Máme zde transiční přechodná opatření, například phasing různých sankcí eh, v rámci greeningu, ozeleňování, to znamená například první dva roky, tam nebudou žádné penalizační eh, sankce, ovšem samozřejmě, že audit bude probíhat členské členským státům umožňujeme nová pravidla, určitou politiku cukru, kontrol přímo na místech, eh, kdy je budeme o tom informovat předem pouze, ale pokud teda chybovost je tam nízká. A pokud je o ozeleňování. Toto je nový prvek, který jsme zavedli do reformy SZP. Často se o tom hovoří v souvislosti se zjednodušením. No, no už několikrát, samozřejmě, e, určitě se o tom zmíníme několikrát v naší diskuzi. Ozeleňování neznamená, že chceme nějak šikanovat národní platební agentury nebo zemědělce. My chceme samozřejmě uznat roli, kterou hraje tento sektor pro celou společnost, tím, že řeší různé problémy, které jsou spojeny s klimatickou změnou, biodiverzitou, vodními zdroji, kvalitou půdy a tak dále. Tyto požadavky zde máme proto, protože farmáři a zemědělci mohou mít právě ten největší pozitivnější, nejpozitivnější dopad na životní prostředí, ale samozřejmě žádný se zátěž musíme držet na možné minimum minimu. A o tomto minimu bychom měli hovořit společně s politikami, které očekáváme. My jsme samozřejmě všichni politici. Toto jsou hlavní informace, které jsem vám chtěl předložit a samozřejmě nyní jsem ochoten odpovědět na dotazy, které zazní. Děkuji. Děkuji vám, to bylo velice zajímavé. Také co se týče načasování, protože tak řečeno operujeme srdce, které právě začalo tlouci že je ještě docela brzy. Není bych chtěla dát slovo paní Kajulaj z účetního dvora, aby nám představila jejich perspektivu. Srdečně vás vítáme, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, konečním komisaři, vážení hosté, jsem ráda, že zde mohu dnes být a eh, hovořit o možnostech lepší výkonnosti kontrol SZP. Popíšu nedávný vývoj, fungování kontrol SZP a pak se zaměříme, jaké jsou zde možnosti, tak abychom měli takový systém, který je snadné dodržovat a dosahovat cílů. Než se budu věnovat analýzu toho, co v momentálním systému není optimální, eh, dovolte mi, abych před touto analýzou toho, co nefunguje optimálně nyní v SZP kontrolách, se podívám trochu do minulosti a podívám se na obecně eh, režimy podpor, jak fungují. Když se nastavují, je třeba zvážit, zda jsou ty cíle rozumné a života schopné. Když jsou příliš složité, a to není účinný systém sankcí a eh, vynakládat eh, příslušné účinní, tak to nebude mm, dosaženo. Nedostatek eh, možností vymáhání a eh, špatné penalizace v podstatě podkopávají veškerá pravidla a narušují eh, také obecnou filozofii. V posledních desetiletích podpora se přeměnila z podpory výrobků na vlastně přímé roční platby farmářů. Farmář by měl mít dostatečný eh, počet eh, například hospodářských zvířat na to, aby tuto podporu získal. To je jedna z základních komponent SZP. A výrazně vlastně přispívá k eh, snižování chybovosti. Ale SZP také musí reagovat na výzvy životního prostředí. Takže další povinné a nepovinné požadavky byly připojeny k tomu režimu jednotných eh, padeb. Například cross compliance, podmíněnost. Je třeba respektovat tyto požadavky, pokud chcete obdržet eh, plnou hodnotnou platbu. A tyto požadavky se mají postarat o to, aby se chránilo životní prostředí eh, řádných chov zvířat a dobré zemědělské podmínky v souvislosti s životním prostředím. Je jich mnoho, jsou složité, znamenají velké náklady administrativní zátěž nejenom pro farmáře, ale i pro kontrolní orgány jednotlivých států. E, nově zreformovaná SZP přidala další prvky, například takzvaný junou no greeningovou přímou platbu, která jistě zvýší ještě komplikovanost a nákladovnost kontrol. Například e, kontrolu zimě bude znamenat, že tedy kontroloři budou muset navštěvovat eh, farmu opakovaně v roce. Ale je zde riziko, že budou probíhat neustále různé formální kontroly, ale dopady eh, to těch greeningových opatření nebudou přímo vidět. A vytváříme tak vlastně začarovaný kruh, kde eh, čím dál tím více formálních požadavků zvyšuje riziko kontrol a povede to k tomu, že už to nebude Eh, pokrývat náklady. A že to bude těžké definovat přímý pozitivní dopad na životní prostředí. Je zde celá řada opatření a celá řada vrstev jednotlivých pravidel, která jsou nejrůznějšího charakteru. Jsou zde nejrůznější cíle, ale přitom není jasné, čeho má být skutečně dosaženo na evropské úrovni těmito cíly. Tato struktura a nastavení požadavků na mikroúrovni vlastně vede k vysoké chybovosti a nákladnému systému kontrol a v momentální podobě nepřispívá ke snižování chybovosti na přijatelnou úroveň. Co je tedy možné udělat pro to, aby kontroly SZP byly rozumné a zaměřily se na výkonnost v oblasti podpor. E, při komentáři k e, změně nařízení z roku 2010 e, bylo řečeno, že je zde několik možností, jak dodržovat pravidla, například tím, že se pravidla zjednoduší, bude se tolerovat trochu vyšší chybovost, anebo případně se přeruší určitá aktivita, je ukončí se. A auditní dvůr na to neustále poukazuje, že současný systém kontrol SZP není účinný. Nepotřebujeme kontroly více, ale potřebujeme lepší, které postupně povedou ke snížení nákladů na kontroly. Ráda bych to rozvedla. Nařízení o SZP už umožňuje eh, hradit místní kontroly jinými kontrolami, pokud je zde chybovost eh, pod 2% za dva roky. Tomu ovšem momentálně nedochází a to z jednoduchého důvodu. Administrativní kontroly a kontroly na místě nejsou aplikovány v plné míře. Často například eh, LIPI systém není používán nebo eh, rana analýza kvality se zaměřuje hlavně na formální prvky, a platební agentury se vlastně nezaměřují na ty rizikové eh, klejmy. Takže je možné trochu zredukovat počet kontrol. Potom je zde samozřejmě i další možnost. Místo se snažit neustále bez naděje zlepšovat efektivitu současných systémů, možná bychom měli zvážit, jak bychom mohli celý ten režim zjednodušit. Dlouhé seznamy eh, požadavků ze, zjednodušit na jednoduché životoschopné standardy, které budou moci snadno implementovat. Mělo by být definováno, jak to učinit a dosáhnout kýžených výsledků. V nedávné době komise prohlásila, že chce eh, odejít od toho stávajícího systému založeném na stupech. Jen někde například 2000, ráme 2014 až 2020 v oblasti soudržnosti umožňuje několik omezených věcí propojit platby a výsledky. V oblasti eh, výzkumu Horizon 2020 znamená další krok a používá poušální eh, částky pro celé projekty v určitých oblastech. Ale ta velká část zůstává a otázka zde je, zda vůbec chtějí členské státy riskovat to, že od těch klasických fakturačních režimů přejdou na ty založené na výsledcích. Je třeba eh, nastavit motivační nástroje na ty, kdo chtějí jít směrem výkonnosti místo směrem těch vstupů. V oblasti eh, zemědělství je snadné eh, implementovat ten výkonnostní systém v investiční oblasti rozvoje venkova. Je třeba zaměřit podporu na několik klíčových oblastí, které jsou důležité z hlediska EU. Už nyní existují dobrá zacílená opatření, například e, režim zaměřený na malé, far, mladé farmáře a nebo odlehlé oblasti. Jsou zde jednoduchá pravidla, tím pádem se také snáze vše kontroluje a je zde nižší chybovost. Politická oddělení musí tedy definovat, co jsou očekávané výsledky a cíle, kterých je třeba dosáhnout a převést toto do e, malého počtu měřitelných cílů nebo bychom mohli zvážit e, zavedení paušálu pro určité typy projektů nebo nákladů. Například se tak děje v oblasti Evropského sociálního fondu. Ale mohly by zde být také e, platby na, vázané na pilíř, e, první pilíř v souvislosti s podmíněností a greeningem. Měli bychom tady opravdu zvážit, co mají být ty cíle přímo na místě, kterých chceme dosáhnout například v oblasti udržitelného rozvoje a potom tedy platit raději za to, než za dodržení komplikovaných pravidel. Je třeba začít z úrovně EU. Pokud zde nebudou jasné cíle EU, tak samozřejmě těžké je potom rozepsat na cíle jednotlivých států, které by měly vést k tomu dosažení těch celoevropských cílů. Dámy a pánové, vážený pane komisaři, Myslím si, že toto je dobrý okamžik zvážit eh, možnost zlepšování eh, finančního řízení SZP v tomto nebo v příštím období. Myslím, že máme čas alespoň do příštího nastolení SZP eh, provést diskusy s jednotlivými aktéry a přemýšlet o přenastavení režimu SZP. O tom samozřejmě musí rozhodovat parlament a rada, ale je to naše odpovědnost účetního dvora poukazovat na kontext, v němž se rozhoduje a jaké mají potenciální dopady. A účetní dvůr nadále vám bude dodávat hodnocení e, toho, zda e, výdaje z evropského rozpočtu jsou v souladu s vašimi pravidly a s vašimi cíly, které jste nastavili. Samozřejmě zjednodušilo by to i naši práci, kdyby pravidla byla jednoduchá a cíle byly dobře měřitelné a dobře nastavené. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Kajot. Vidím, že se nám zde otevírá pandořina skřínka. Pane Lenuši, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také všem členům výboru pro rozpočtovou kontrolu a samozřejmě také děkuji panu eh, paní Kaliurance z účetního dvora a také děkuji panu komisaři. Eh, jsem velmi rád, že se mohu účastnit této výměny názorů o tak důležité záležitosti, o aspektu, který je právě tak důležitý pro evropské zemědělce, nebo kontroly společné zemědělské politiky jsou velice důležité pro zemědělské podniky v Evropě, jsou jedním z cílů této politiky a za sebou už máme 60 let společné zemědělské politiky. A nyní se zacházíme ve velice ožehavé fázi společné zemědělské politiky. Je to pátá reforma za posledních 20 let. O to důležitější kontroly jsou. Za posledních 20 let jsme viděli, jak se nařízení vyvíjela dále. A nyní Mezi lety 2014-2015 jsme viděli, že se zavádí nový systém, nový způsob plate, předpisů, například selektivita příjemců. V minulosti se tady rozlišovalo mezi přípustnými a nepřípustnými podporami. To vše může být základem pro to, co právě konstatoval účetní dvůr ve svých nejnovějších zprávách a totiž právě pro to navýšení míry chybovosti. Ano, je to pouze spekulace. Můžeme tady diskutovat o metodách, jak tedy vypočítávat míru chybovosti. Ale u nás v organizaci Kopa Kožeka jsme přesvědčeni, že samotná míra chybovosti není jasným poukazem na podvod či na nekorektní chování zemědělců, že je tady třeba jasně rozlišovat mezi způsoby chování, které vedou k mrhání prostředky a mezi tedy eh, takovými chybami, kterých se dopouštějí zemědělci schválně a mezi čím dál tím komplikovanějšími pravidly, které pak způsobí skutečné problémy zemědělcům při jejich provádění. Tady je třeba skutečně jasně odlišovat a je třeba mít nějaký odhad. Například co se týče přesně výměry ploch, to je velmi komplikované, jsou tam zdi, zelené ploty, vše se tam musí určitým způsobem zohlednit. Jsou to elementy, které ten výpočet velmi komplikují a které v budoucnu jistě povedou k tomu, že realita nebude přesně v souladu s tím, co e, bude hášeno. A e, povede to jistě k dalšímu navýšení chybovosti. Prostě ta nová reforma v sobě toto nebezpečí má. Takže pozor, nesmíme ztrácet zřetele cíle a opatření této politiky. Naším cílem je zjednodušit a zároveň ovšem komplikujeme ty kontroly. Proto e, nesmím dojít k tomu, že ta komplexita podkopá politické cíle naší reformy a těch všech opatření. Pak se zde hovořilo také o kontrolách orientovaných na výsledky. To je ta výkonnost, kontroly podle výkonnosti. A že ty kontroly se musí také mm, jaksi opírat o riziko. Ano, o tom jsme také uvažovali. Tady ovšem existuje nebezpečí, že kontrolní systém, který se příliš zaměří na chyby, povede k tomu, že bude třeba čím dát tím více kontrol. Bude to eh, jaká, jakýsi typ eh, honu na chyby, ke kterým je potom došlo. A ty praktické dopady by mohly být skutečně velmi paradoxní, a totiž čím více chyb se bude zjišťovat, tím více chyb poté bude vznikat. Takže pozor, je třeba se dobře zamyslet nad metodami, o které se chceme opřít. Například kontroly, které se budou zakládat na výkonnosti. Tam, kde bylo dosaženo pozitivních výsledků, myslím, je možná zredukovat, možné zredukovat počet kontrol. To by měl být takový přístup, který by měl být součástí té eh, metody. Například eh, to přeskoumávání těch ploch, to je jeden z hlavních expertů a také jeden z těch nejkritičtějších. Ale myslím si, že je to něco, co bychom mohli zavést. A dále bylo by možné zohlednit také další ukazatele. Ukazatele výkonnosti a účinnosti. Byly by to ukazatele jako třeba nebo které by například vedly k tomu, že pokud se zjistí negativní dopad, tak i hned s tím bude propojeno i korektivní opatření či nějaká další metoda, která se opře o účinnost právních předpisů a nebude se tedy příliš zaměřovat na nějaký negativní podnět. Zjednodušení právních předpisů je skutečně obrovské zásadní téma. Jednodušší předpisy by znamenaly, že by tady byl menší základ pro ty chyby. A dále je třeba vycházet z požadavků zemědělců. To je taková úloha, kterou já tady nanáším jako zástupce zemědělců, ale prosím, dovolte mi tuto úvahu. Je skutečně důležité, aby se situace zemědělců zjednodušila. Eh, zjednodušení celé věci pro ty, kteří spravují systém a pro politiky, to je jedna věc. Ale tady je třeba zohlednit rovněž to, že opatření, která se realizují, tato opatření realizují sami zemědělci na místě, ve svých podnicích. Ano, my tady zjišťujeme, že je tady iniciativa pana komisara Hougena, eh, a kterou my vidíme velmi pozitivně a vítáme. Je to tedy iniciativa na zjednodušení této reformy, je to tedy celý ten vějíř předpisů, které se musí změnit, které musí vzniknout. Ano, to je dobrá cesta, tomu je třeba se věnovat, ale my jsme také přišli s našimi návrhy a prosíme o to, abyste je zohlednili. Ale alespoň, abyste o nich diskutovali jak pan komisař, i my máme takové tři základní principy, eh, kterými, které nás vedou a které právě vedou ke zjednodušení předpisů. Za prvé, potřebujeme zjednodušení, které přinese méně Evropy a méně právních předpisů. Společná zemědělská politika, to je něco, co je třeba podpořit. Podpořit právě o ním zjednodušením. A toto zjednodušení se musí přizpůsobit různým realitám v členských zemích, které existují, aniž bychom přitom ztráceli z očí společné cíle, které vyplývají ze smluv. Já si myslím, že je možné poskytnout více flexibility, aniž bychom zároveň zaváděli jaksi narušení um, hospodářské soutěže mezi jednotlivými zeměmi. A dále je důležité, aby zjednodušení poskytlo producentům jakousi bázi pro důvěru. Je třeba, aby měli nějaký jasný základ, něco, co bude jasné a co se budou moci opřít. Je třeba, aby zemědělci, producenti přesně věděli, jak ty předpisy budou vypadat. To vše musí být také propojeno s produčními cykly, s ročními obdobími, tak, aby ta opatření, která budou zavedena, bylo možné jasně realizovat. Nemůžeme tady vycházet z předpisů, které by byly méně jasné, které by byly příliš komplikované, kde by zemědělci přesně nevěděli, co, kdy a kde platí. To není možné. Je třeba mít jasný základ. A tento aspekt eh, je důležitý zejména s ohledem na jednu další otázku, která vyplývá ze společné zemědělské politiky a o které není musíme hovořit. A to je otázka diverzifikace ekologické eh, produkce, pěstování a také otázka ekologizace, tedy onoho ozelenění. To je velice důležité pro zprávu zemědělského podniku. Víme, že Pomocí trialogu se dospělo k jasnému zjednodušení sankcí. V prvním roce se přímé platby nebudou snižovat. E, tady se klade pře, jaksi důraz právě na ono ozelenění, na ten greening, na tu ekologizaci, ale takováto opatření by mohlo rovněž vést k tomu, že zemědělské podniky budou mít menší příjmy až od 30 pokud zavedou veškerá ta opatření pro ozelenění. Ale pokud zase nedodrží předpisy, které vyplývají z greeningu, tak se jim seškrtají přímé platby. Tedy potřebujeme velkou flexibilitu při uplatňování těchto specifických přímých plateb. Dále jsme prosili o to a již jsme obdrželi pozitivní reakci od komise, Prosili jsme o to, aby se zvážila možnost v prvním roce reformy poněkud prodloužit lhůty. My doufáme, že členské státy to takto uznají, tam, kde je to potřebné. Například v mé zemi je to rozhodně potřebné a Dále je se ještě další specifický, eh, je se ještě další specifická koncepce, která rovněž souvisí se zjednodušením, a to je časový harmonogram, který je určen pro zjednodušení. Je třeba, aby tady byly prováděcí právní akci, akty přenesené pravomoci, to vše je třeba zohlednit právě pokud půjde o zavádění zjednodušení, ale tady je důležitý zejména jeden aspekt, a totiž my jsme tedy začali provádět reformy, nacházíme se nyní v důležité fázi provádění reform a je třeba změnit jisté právní předpisy. Jsme ve fázi, která bude trvat asi do 15. března, respektive trvala, a příští týden budou předloženy ty nové návrhy, tam půjde o takzvané odpojení. A mám se zdá, že to nebude proveditelné v praxi, že to bude příliš komplikované. Například definice aktivního zemědělce. V mnoha zemích je to něco, to je skutečně velmi obtížné zrealizovat, je třeba to dojasnit, jak na národní, tak na evropské úrovni. A dále ta ekologizace, ozelenění a tady zderzifikace prováděcích pravidel, která jsou velice komplikovaná, jak jsem již uvedl. Ve všech těchto aspektech bohužel v některých případech tady nemáme čas na změnu Eh, unijních právních předpisů a proto je třeba nalézt nějaký společný postup s institucemi, v první řadě s Evropskou komisí, tak abychom nalezli nějaký autentický výklad něco, co by zároveň předpisy zjednodušilo ještě dříve, než eh, zemědělci budou předkládat své žádosti. A ještě poslední krátká poznámka, protože už hovořím dlouho. Hovořilo se rovněž o podmínkách, o té kondicionalitě, o podmíněnosti právě v souvislosti s greeningem, s ozeleněním. To je něco, eh, nad čím bychom se měli ještě zamyslet, neboť ta podmíněnost, to bylo v minulosti vždy právě velkým zdrojem chybovosti. A proto je třeba zvážit dva aspekty. Podmíněnost v souvislosti s greeningem, to jsou takové dvě koleje, po kterých můžeme jít. Obojí je důležité pro zemědělce. A pak musíme pomyslet také na propojení obou instrumentů a komplexnost, která z toho vyplývá, zejména s propojením s třetím nástrojem, to je druhý pilíř SZP, a to jsou ta ekologická opatření, která se opějí o minimální povinnosti, které jsou právě definovány kondicionalitou a ekologizací. To platí od letošního roku. Tady je třeba ty veškeré věci lépe propojit, veškeré ty výpočty zjednodušit. Tam někdy dochází k dvojímu vyplácení, což vede k velké nejistotě v členských zemích. A ještě další aspekt, vracím se k tomu, co jsem již načetl, to je homogenita uplatňování reformy ve všech členských zemích. Nesmíme zapomínat na to, že kondicionalita je nástrojem který se opírá o silný prvek subsidiarity a jde tam o to, jak konkrétně se pak předpisy v jednotlivých členských zemí uplatňují. Takže pozor, i toto by mohl být aspekt pro harmonizaci. Už několikrát jsme o tom uvažovali. Evropské instituce i národní odpovědné orgány jsme již několikrát vyzvali, aby se nad tímto skutečně zamysleli, neboť je třeba uplatňovat nástroje SZP v jednotlivých členských zemích více harmonizovaným způsobem. Já děkuji a nyní bych dal slovo ještě Markusovi Euroli, který může ten rámec, který já jsem načetl, ještě doplnit předsedkyně. Ano, já ráda bych dala slovo panu Eurolovi a e, má prostor na 10 minut, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená, vážený pane komisaři, Dámy a pánové, poslanci, poslankyně. E, Mátila Etelä-Suomessa. Já jsem zemědělec, působím na jihu Finska jsem zemědělec, jsem vystudovaný zemědělec v této oblasti, mám, univerzi, mám ale zároveň i univerzitní vzdělání v oblasti humanitních věd, věnuji se výzkumu v této oblasti, pracuji 14 let na své farmě, předtím jsem působil na částečný úvazek pouze před tímto obdobím. Vlastně, když se podíváte na tuto mapku, tak v podstatě se vidíte v, v, asi v okruhu 50 kilometrů asi jeden obyvatel, eh, jeden milion obyvatel, naše země má 5,5 milionu obyvatel, moje farma eh, se nachází 50 kilometrů severně od Helsinek. Máme k dispozici 350 obdě- 350 hektarů obdělávané půdy, což je opravdu veliký, veliká eh, plocha, v pronájmu 270 hektarů, 22 smluv o pronájmu a 80 hektarů, to, jsou, to je moje vlastní farma. Od roku 2010 zaměřujeme na bioprodukci a máme 119 pozemků. Vzdálenost mezi těmi nejvzdálenějšími pozemky je 35 kilometrů a nemáme vlastně žádný personál na plný úvazek. Pokud jde o naše plodiny, je to především oves, ječmen, pšenice, pohanka, jetel. A se v podstatě se můžete podívat na jednotlivé pozemky v rámci té centrální farmy. Asi 30% je pokryto plodinami. Já přináším pohled na finanční příspěvky pro zemědělce přímo z praxe. Jsem farmář, ovšem pracoval jsem v různých profesích, takže si myslím, že skutečně mohu poskytnout objektivní pohled na celou tuto problematiku. Příjem zemědělce je založen na třech pilířích. Jednak je to příjem z produkce, dále je to kontrola nákladu a samozřejmě finanční podpora pro zemědělce. Já mohu nějakým způsobem ovlivnit první dva z těchto prvků ovšem nemohu žádným způsobem ovlivnit finanční podporu. Průměrně asi 33 příjmu našich farmářů je, přichází právě z této oblasti finanční pomoci. U mě je to 40%. Já samozřejmě chci rozvíjet mou farmu, chci, aby eh, to byla farma příznivá k životnímu prostředí a samozřejmě vytvořit určité udržitelné podmínky pro další rozvoj do budoucna. To je nesmírně důležité. Snažím se o přímý prodej spotřebitelům v naší oblasti, tím dosáhnout lepší eh, cenové hladiny a reagovat na poptávku. Samozřejmě, že chceme zlepšit naše podmínky, budujeme kapacity, reaguje na potřeby našich spotřebitelů a trhu v naší oblasti a zároveň zajistit dostatečnou úroveň živobytí pro mou vlastní rodinu. Já samozřejmě se dále sám vzdělávám, získávám různé informace o různých formách produkce z různých členských zemí Evropské unie, snažím se zlepšovat produkční proces. Samozřejmě, že celý tento systém, systém eh, podpor je pro nás velice důležitý a chci, aby byl uplatňován adekvátním způsobem. My se my samozřejmě eh, my máme určité, určitá omezení, určité podmínky, které by mohly představovat rizika pro produkci na farmách. Například eh, je to právě ta byrokratická džungle, eh, nedostatek přehlednosti tohoto systému, obrovská spletitost tohoto problému. Pokud je o finanční pomoc pro zemědělce, kontroly na farmách, to všechno je v podstatě v rozporu s kvalitní eh, nebo osvědčenou praxi v této oblasti a postupy v této oblasti. Já se skutečně snažím, opravdu dělám vše, co eh, je v mých silách, ovšem ne, jsem si úplně jistý, že jsem schopen aplikovat veškeré podmínky, veškerá pravidla. Já v této oblasti využívám podpory odborníků, pomoci odborníků, pro získání finančních prostředků a to samozřejmě stojí asi 90 tisíc eur, což je vysoká částka. Já nakonec ovšem sám osobně jsem zodpovědný za obsah všech těch formulářů, všech informací, které poskytuji. A mou pracovní dobu teda musím dělit na jedné straně ta skutečná práce na polích a samozřejmě, že se musím snažit dosáhnout určitý finanční výsledek na konci roku. A samozřejmě, že my ale musíme mít i určité výsledky, abychom se mohli ucházet o konkrétní typ eh, zemědělské podpory, zemědělské finanční podpory. Tento systém zemědělské podpory a zároveň ta kontrola je nesmírně časově náročná. Je to docela nespravedlivý systém, protože to v podstatě omezuje další možnosti rozvoje mé farmy, ty náklady, které jsou s tím spojené, Eh, nebo náklady nebo mm, na administrativu v této oblasti zprávu jsou podle mého názoru nerozumné. Věnujeme tomu příliš času, pokud jde o čas strávený kontrolami. Často jsou to různé záležitosti, které podle mého názoru ani nejsou relevantní, které podléhají kontrole. Moje farma je v takové velice dobré lokalitě, dostatečně veliká. Ovšem je s tím spojeno několik finančních problémů, každodenního života, věci, které jsou časově nesmírně náročné. A já bych samozřejmě chtěl rozšířit mou produkci na organické hovězí, biomaso, jednak aby reagoval na poptávku ze strany spotřebitele. Ovšem, samozřejmě, že to sebou ponese další podmínky, limity, kontroly, riziko větších, eh, rozsáhlejších sankcí, které se tím znásobí. Kdyby tam došlo k nějaké malé chybě živočišné výrobě, tak bohužel by to samozřejmě mohlo mít dopad právě na tu finanční pomoc, kterou získávám i na podporu plodin. Mohl bych ztratit 50 tisíc eur například v rámci této finanční pomoci pro zemědělské plodiny a to riziko je tudíž pro mě obrovské, abych začal uvažovat o této produkci. Samozřejmě, že často musíte dělat velice rychlá rozhodnutí. Meteorologické podmínky jsou samozřejmě obtížné období sucha, dešťů, dále samozřejmě jsou zde různá období pěstování a tak dále, pomoci, určité mm, časové podmínky, omezení, na to nesmíme zapomínat. Mění se podmínky, musíte začít samozřejmě verifikovat poté, když změníte plodinu, musíte začít verifikovat další pravidla a tak dále. To znamená, že tím pádem věnujete právě této oblasti administrativy a obrovské procento času a nemůžete se věnovat své skutečné práci. Je zde mnoho lhůt, které musíte neustále sledovat, dodržovat, jednotlivé postupy, které vůbec neberou v potaz meteorologické podmínky například to je nesmírná zátěž, nesmírná zátěž pro zemědělce, je, představuje to překážku v aplikaci osvědčené praxe, já samozřejmě chci působit jako zemědělec a chci být aktivní v této oblasti a ne e, samozřejmě dělat nějaké, nějaké podvody. To rozhodně není mým záměrem. Pokud jde o kontroly přímo na místě, v terénu, například to byl pozemek 0,4 hektaru, mm, došlo tam ke sklizně asi o, mm, posunu asi o 10 dní, byl tam problém s křížovým plněním a stálo mi to několik tisíc eur, to drobná chyba. Čili celý tento systém, opravdu pokud jde o zemědělskou politiku, sankce, kontrolu pomoc, poskytování pomoci, to vše představuje obrovskou zátěž pro zemědělce. Je to opravdu nesmírná administrativní zátěž a taková ne, nezáměrná chyba může vést k tomu, že skutečně vlastně to ohrozí vůbec celkovou produkci na eh, vašich pozemcích. SFP by měla být předvídatelnou politikou, například pokud jde o kontroly Eh, některé bohužel by mohly, nebo v důsledku eh, určitých chyb můžete přijít vlastně o celou finanční pomoc. Eh, informace samozřejmě neměly by být v centru pozornosti sankce, ale spíše informace. Administrativa by měla poskytovat příjme pozitivní feedback a měla by spíše podporovat farmáře, zemědělce, pokud jde o využívání různých pravidel, mělo by to vést k rozumným výsledcím uplatňování SZP kontroly samozřejmě by měly být založeny na mm, eh, konkrétních rizicích. Eh, tento způsob bychom měli dále rozšiřovat, uplatňovat a tím šetřit zdroje spojené s administrativou a zároveň by um-, to umožnilo vytvoření spravedlivého systému. Různé typy pomoci by měly být, finanční pomoci by měly být Ehm, samozřejmě kontrolovány v rámci jedné, jednoho auditu. Ovšem někdy v rámci jedné sezóny probíhá deset různých kontrol. Je to nesmírně neefektivní a nesmírně frustrující pro zemědělce. Proto je důležité, aby zemědělec získal informace o možných kontrolách předem a poté teda čas spojený s danou kontrolou je skutečně kvalitně vynaloženým časem řádně vynaloženým časem zemědělec si může najít náhradu v tom období, kde, ve kterém probíhá daná kontrola. A samozřejmě, že i soukromí a důstojnost daného zemědělce musí být respektována. Dojde k nějakým problémům, musí být dostatečný čas k dispozici, projít celou záležitost, ověřit celou záležitost. Dále je to právní ochrana zemědělců, která musí být zajištěna. aby pravidla byla interpretována stejným způsobem v různých situacích, protože rozdílné interpretace mezi kontrolory a zemědělci by měly být eh, sníženy na minimum. Sankce by měly být proporční ve vztahu k problémům, eh, které vystaly nezáměrné chyby nebo chyby, které vznikly poprvé, by, mě, by neměly být postiženy nějakou sankcí, ale spíše, řekněme, určitým varováním. Protože administrativa tím získává příliš mnoho finančních prostředků z fondů, které by měly být využity pro farmáře. Měly by se být k dispozici kontroly, tak aby farmář měl možnost dalšího rozvoje. Kontroly by měly eh, lépe sloužit zájmům celé dané společnosti, měly by být flexibilnější, předvydatelnější a měly by samozřejmě motivovat farmáře v plnění pravidel, které se týkají poskytování finanční pomoci. Jejich jediným cílem by nemělo být pouze postihovat a trestat. Kontroly eh, jsou náročné na čas, samozřejmě prostě často nejsou účinné, nejsou dostatečné. Je to nesmírně stresující záležitost, musíte zajistit stoprocentní plnění ve všech oblastech, na všech parcelách. Samozřejmě, že naším cílem to je, ovšem je to tak složitý systém, že prostě k nezáměrné chybě může dojít s ohledem na všechny tyto záležitosti si myslím, že by měla být pouze jedna kontrola v rámci cyklu dané plodiny. Potřebujeme určitý zdravý přístup, rozum, pokud jde o e, změny nebo nějaké lhůty, protože prostě meteorologické podmínky nemůžete změnit. A samozřejmě, že veškeré tyto oblasti by měly být férovější, by měly, samozřejmě sankce by měly e, korespondovat Um, závažnosti těch by měla tyto penalizační nebo sankce by se neměly uh, duplikovat, tak jak to vidíme bohužel v současné době. Za každou chybou by měla přijít pouze jedna pokuta, jedna sankce a tyto sankce by měly samozřejmě odrážet i závažnost daného provinění. Občas by stačilo možná pouze napomenutí v konkrétní situaci, pokud došlo, řekněme, k nějaké chybě poprvé nezávažné chybě a tak dále. Do budoucna si myslím, že bychom se měli podívat i na možnosti, které zde nabízí například i transfer informací, IT technologií, tyto systémy by měly být kompatibilní s různými systémy, které se využívají na farma, geografické informační systémy, které farmy, některé farmy využívají čím dál tím více a pokud s tím budou zemědělci souhlasit, tak by se tyto systémy mohly využívat i pro administrativu, pro tyto účely, zjednodušilo by to různé kontrolní postupy, zároveň by to ušetřilo zdroje, a pomohlo ke snížení veškeré zátěže, kterou to představuje pro zemědělce. V letošním roce e, finanční situace bude nesmírně obtížná pro farmáře a skutečně doufám, že pokud je o severní Evropu, že pokračování zemědělské produkce v této části Evropy představuje náš společný cíl. Život a schopnost zemědělské produkce na vlastní farmě zatím bohužel ještě není úplně jasná. Mám i kolegy z severní části Finska, samozřejmě, kteří poskytují produkty eh, země, mm, klientům v této oblasti. A na poslední obrázku vidíte mého dědečka. Mého dědečka na našich polích a já skutečně si přeji, abych dále rozvíjel mou farmu, tak abych ji mohl zanechat dalším generacím a aby teda to byla, aby to bylo skutečně ve velice, za velice dobrých podmínek. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že všichni kolegové zažili takové deja vu minimálně po té poslední prezentaci, protože to všichni dobře známe z našich volebních okrsků, ať už se nachází kdekoliv v Evropě, protože všichni se potýkají ku podivu tak nějak s podobným problémem. A ta fotografie vašeho dědečka z roku 1961, no to je rok mého narození, a v mé vesnici polovina vesnice byli zemědělci. Dnes je tam vlastně zemědělec jediný, který ale obdělává vlastně polovinu tehdejšího obce, takže se mu daří vlastně docela dobře. Ale měli bychom mluvit o všech těch, kteří už nyní zemědělci nejsou. No ale o těch, kteří už nejsou, se moc nehovoří. Teď otázka, přeje si slovo nejprve pan zpravodaj, ano, a pak se přihlásili ještě dva kolegové o slovo a chceli se přihlásit ještě někdo další. muže. Petry, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi poděkovat vám všem čtyřem řečníkům. Řekl bych, že jsme zde slyšeli několik a vlastně více, než jsem čekal, konkrétních návrhů a rozhodně se jich ujmu a budu se jimi zabývat. Velice mě potěšilo, že zde účetní dvůr hovořil velice jasně, že má velice jasný názor na aktuální situaci a že také předložil několik konkrétních návrhů. Dovolte mi ale využít této příležitosti také k tomu, abych položil několik otázek panu komisaři Hoganovi, a nebude to trvat déle než minutu. A to je účinnost nákladů ze dvou pohledů. A dovolte mi ještě další minutu, abych uvedl takový nezapomenutelný příklad. V roce 2011 v mojí zemi, která je členským státem Evropské unie, z níž pocházím, 6 tisíc farem bylo podrobeno kontrole. a přes 4A 445 tisíc hektarů se to týkalo. A mezi těmi reportovanými a ověřovanými byl rozdíl 271 hektarů. A 250 bylo postiženo sankcemi. To znamenalo, 1,63 milionů eur. Kolik tato akce stála, o tom nikdo netuší. Ani ve Finsku nemáme konkrétní čísla o tom, kolik to stálo. Ale určitě víc než 1,6 milionů eur. Takže toto je opravdu naprosto nesmyslné. A já bych chtěl komisi říci, toto. My vlastně nevíme, co je ta skutečná hodnota, co za to dostaneme za tu práci. Je vlastně plánovaná nějaká studie, aby byla naprava v oblasti nedostatků těchto znalostí a kdy bude. A potom otázka kontrolování těch správných věcí. Co hodlá komise udělat pro to, aby zde pokročila kupředu, abychom opravdu kontrolovali to, co se kontrolovat má. A ten systém jednotných auditů? Podporujete ho? A pokud ano, tak jaké překážky mu brání tomu, aby byl nastolen v příštích letech? Já jsem se ptal komisařky Georgievy o otevřenosti dat a přístupnosti dat a myslím si, že toto je taková čtvrtá klíčová oblast, tedy co hodlá komise e, udělat v poskytování těchto informací. Takže kdybyste odpověděl alespoň na polovinu těchto otázek, byl bych vám nesmírně vděčný. Děkuji vám. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. a rád bych poděkoval panu zpravodaji. Děkuji. Ta záležitost těch, ano, 6 tisíc farmářů a tak dále ve Finsku. Já jsem například byl ve Finsku minulý týden. Ta čísla se v podstatě nezměnila. Rád bych vám ale řekl, že v roce 2011 jsme tam měli 10 beneficientů, kteří byli Eh, u kterých proběhl audit a v roce 2012 to bylo pět. Ty národní kontroly to bylo 3863, v roce 2011 3557, v roce 2012, což představuje průměrně asi 6 to znamená těch auditů, které probíhaly, čili ten počet těch misí v roce 2011-2012 z naší strany bylo číslo jedna. Čili ta otázka toho single auditu nebo jednotného auditu, ano, my to samozřejmě bude to ještě nějaký čas trvat, ovšem já jsem pro. Ovšem ta data, o kterých hovoříte, tak ta jsou důležitá. My se budeme snažit z členských států získat v letošním roce veškerá data, abychom mohli skutečně ze strany platební agentur mít informace nákladové efektivity jednotlivých auditů, jednotlivých opatření. To znamená, že všechna tato čísla nám pomohou identifikovat to, co se děje přímo na úrovni každého členského státu, což je velice důležité. Byste se o tom zmínila, eh, paní předsedkyně, že je to pro vás nesmírně důležité. Ano, ale zároveň to umožní nejlepší sdílení osvědčené praxe mezi jednotlivými členskými státy, což je další jablko sváru. Vy jste se zmínil, pane zpravodaji, eh, vlastně o tom přístupu založeném na riziku. Ten přístup znamená, že teda ta riziko chyby a e, samozřejmě, e, že ten počet těch kontrol, že to všechno, že to představuje vysoké číslo. Já jsem o tom hovořil na počátku e, mého příspěvku, že my vlastně máme jeden milion takových kontrol přímo na místě ročně. 80% jsou vlastně zacílené právě na ty mm, vynaložené prostředky, které jsou založeny na těch rizicích. To znamená, že my už tímto způsobem postupujeme a já se těším. Samozřejmě, že budeme spolupracovat na strategii jednotného auditu a budeme mít snad více dát k dispozici na, ke konci letošního roku, což by mohlo pomoci našemu úsilí. Ovšem ta čísla samozřejmě ve spojení s Finskem si myslím, že jsou velice pro nás poučná, eh, eh, kde jsme v roce 2011 měli těch 6% a v roce 2012 to bylo 5,8 finančních prostředků, to znamená všech finančních prostředků, které e, jsme měli k dispozici. Není to nějaká obrovská částka, ovšem ta e, čísla, která jste požadovali, e, data, která jsou k dispozici, to je velice důležité, abychom stanovili, jaká je hodnota těch vynaložených finančních prostředků, co teda získáme. Děkuji, kolega Ali. Komisar Hogan, уважаем představitelnost. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení zástupci účetního dvora, vážení kolegové. Myslím si, že se zde nacházím v takovém začarovaném kruhu. Já jsem zasedal po dvě volební období ve vnitrostátním parlamentu a je to téma, které se řeší mnoho let. Je třeba zjednodušit pravidla, tak abychom umožnili drobným zemědělcům, aby měli přístup k přímým platbám. A zdá se, že o tom neustále diskutujeme a diskutujeme po celou řadu let. A ve skutečnosti ta realita vypadá jinak než naše diskuse. Slyšeli jsme právě zástupce zemědělců. My chceme podstatě ze zemědělců nadělat účetní byrokraty. Jistě, může k tomu dojít, ale asi by to náš cíl být neměl. A bohužel jsem od pana komisaře neslyšel nic o nějakých konkrétních opatřeních. A já jsem měl otázku, kterou jsem mu pokládal, týkala se konkrétních opatření, ale zdá se, že žádná konkrétní opatření zatím učiněna nebyla že neexistují konkrétní opatření, která by mohla být sdělena členským státům tak, aby členské státy mohly začít. Aby mohly začít řešit situaci, usnadňovat ji. Už máme druhý rok zreformované společné zemědělské politiky, ale v zásadě se vůbec neposouváme ku předu. Víme, v čem spočívá zodpovědnost eh, úkoly členských států. Pokud Evropská komise nerozhodne o tom, že se zjednoduší určité postupy, tak členské státy nebudou moci zjednodušovat svoje pravidlo. Slyšeli jsme zde zajímavé informace i zajímavé návrhy ze strany účetního dvora a sice propojit kontroly s výsledky, s výkonností, s dosaženými cíly. Já myslím, že toto by byl opravdu dobrý přístup. Je eh, skutečně nutné zjednodušit pravidla. Pravidla musí být také přístupnější pro malé zemědělce. tak, aby opravdu Evropská unie mohla podat pomocnou ruku i tomu poslednímu zemědělci. Ale pokud budeme pokračovat pořád s tou samou politikou, no tak výsledky budou stejné i až se budou konat příští volby a euroskepticismus bude zrůstat. A musíme se také zodpovídat eh, evropským daňovým poplatníkům, nejrůznějších oblastech. A domnívám se, že zde se opravdu úředníci musí naučit pohlížet pozitivně na věci, zaujmout pozitivní přístup vůči těm příjemcům. Jistě, sankce je možné uvalit, pokud dojde k nějakým chybám. A nebo pokud eh, je zde nesprávné výkaznictví, ale kromě sankcí by zde měl být i dialog. Domnívám se, že bychom měli usilovat o to, abychom dosahovali měřitelných výsledků. Potřebujeme měřitelné výsledky, což by zlepšilo fungování společné zemědělské politiky jako takové. Nemůžeme celou dobu řešit jenom kontroly a neměli bychom neustále předělávat legislativní rámec. Rámec máme a nyní potřebujeme několik málo indikátorů, které by se e, týkaly možných úprav a změn a tím bychom mohli výrazně v reálném čase zjednodušit postupy. Děkuji. Pane komisaři, chcete zareagovat? Ano. Já jsem si říkal, jestli eh, eh, pololegislátoři mají nějaké slovo v SZP, já jsem proto to nehlasoval, byl to parlament a rada v roce 2013. Já jsem pouhý komisař, který má řešit celou tu komplikovanou situaci. A proto je to zjednodušený má hlavní eh, priorita eh, pro rok 2015. Já nevím, jak vy, možná jste hlasoval pro tuto legislativu, já jsem zde tehdy ještě nebyl, nevím. Ale ta politika byla zahájena 1. 1. 2015, zahájena teprve není. A Dali jsme k dispozici všem členským státům naše zdroje tak, aby implementovali tu politiku, kterou jste odsouhlasili. Vyčlenili jsme separátní oddělení, aby poskytovalo veškeré možné informace k tomu, aby se vyvarovali eh, chyb ale eh, když vidíme ty výsledky, tak je zde mnoho frustrujících zážitků, ale opravdu se o to snažíme. Je zde specifický režim pro drobné farmáře v rámci SZP, přesně za tím účelem, o kterém jste hovořil, tak aby zůstalo na místě co nejvíce zemědělců, aby se zlepšila životoschopnost venkova, podpora členských států v tom, že budou mít flexibilitu v tom, aby zde měli další možnost například dobrovolné podpory, třeba Eh, v oblastech pohoří nebo jinde, tak aby členské státy měly možnost si také vybírat tam, kde mají potřebu něco podpořit. Zde mají členské státy opravdu velké možnosti, jak zlepšit výsledku. Možná, že eh, ve vašem členském státu se to nedělá tak, jak byste vy chtěl, ale ta možnost zde je. Je zde možnost zjednodušeného režimu pladeb pro drobné zemědělce. Komise navrhovala i povinný e, systém, ale členské státy se rozhodly, že bude nepovinný a 15 států nakonec to využívá. Potom je zde určitý práv týkající se ekologizace a mm, ploch méně než 30 hektarů. Já si myslím, že to je to číslo pro eh, umírnění administrativní zátěže drobných farmářů a také se to týká distribuce plade drobným farmářům. Máme tady řadu opatření. Určitě měli bychom pohlížet na e, výsledky, tak jako říká účetní dvůr, ale jak je přesně budeme hodnotit, to je ta otázka. Máme přepočítat počet ptactva, e, rostlin na polích a zjistit, že na konci roku je tam přesně stejně, nebo jak to budeme dělat. No, potřebujeme kritéria a k tomu bude zajímá diskuze. Jak definovat tedy výkonnost a výsledky? Máme 44 miliard eh, od daňových poplatníků EU pro zemědělství. To je obrovské množství peněz, takže se musí dodržovat pravidla, musí zde být audity, protože to opravdu mnoho peněz, které v daňoví poplatníci dávají zemědělcům pro určité účely, které jsou stanovené v SZP a je tam uvedeno také tedy, jak to řešit, mimo jiné také rozhodnutím soudů a rozhoduje o tom. Účetní dvůr máme veřejné statky, a ekologické statky, to je nesmírně důležité, stejně jako poskytování eh, potravin občanům Evropské unie. Děkuji. Dobrá, není tomu tak, eh, že nikdo, jak si se to nechce chopit, či to nikdo byl. Petra Savámla byl u toho, když jsme to na plénu přijímali, já také, já si na to vzpomínám, to byl den, kdy jsme na plénu hlasovali o více než pěti tisících pozměňovacích návrzích a v podstatě nikdo nevěděl přesně, co z toho nakonec vyplyne, jak to vše e, se poskládá k sobě, jak, co tam vlastně odhlasováváme přesně a vidíme, že nám z toho vznikl problém. E, a také musím podotknout, že jsme velmi spolehali na odbornou kompetenci našich odborných politiků z výboru pro zemědělství, a jak vidíme, důvěra je dobrá, ale možná by bylo možné, by bylo lepší mít ještě trochu více kontroly než důvěry. A nyní se přihlásil o slovo kolega Vogel. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, možná bych reagovala na pana Lučího. Ten rozdíl mezi chybou a podvodem já bych chtěl říct si opravdu, že většina poslanců skutečně dělá rozdíl mezi chybou a podvodem. My samozřejmě máme euroskeptiky u nás, kteří záměrně nedělají tento rozdíl a samozřejmě chybu považuji za podvod, ovšem většina europoslanců tento rozdíl zná a samozřejmě to dodržujeme. Vážený pane komisaře, skutečně vám nezávidím protože ano, jsou zde různé, dva různé pohledy v některých oblastech příliš mnoho pravidel regulaci, nařízení, obtížnost implementace a jiní mají pocit, že v podstatě musíme udělat ještě více pro to, aby evropské finanční prostředky byly řádným způsobem Klánčili Opravdu máte velice obtížnou situaci, obtížnou pozici. Pokud je o regulaci, ať už máme teda tu správnou rovnováhu, nesprávnou, já z toho, co jste řekl, mám pocit, že je zde ještě příliš mnoho komplikací a že prostě bychom měli udělat ale více pro nějaké zjednodušení této oblasti. Nejsem si úplně jistý, jaké pravomoce v této ohledu máte, abyste se abyste mohli změnit ty věci, máme zde nařízení, regulace, samozřejmě jaké máte teda pravomoci v tomto ohledu, pokud jde o další zjednodušení v rámci těch nařízení, které již máme k dispozici. A další věc, pokud jde o členské státy, Myslím si, že oni rovněž mají určitou odpovědnost v rámci výdajů, včetně zemědělství a proto je důležité, aby tam byla určitá pružnost. Ale i když taková pružnost existuje, tak prostě musí provádět ty věci řádným způsobem. A trochu ještě rozšířit k té poznámce, vy jste se, myslím, o tom zmínil o zemědělství, kde jste hovořil o tom, že ty že ve Velké Británii v podstatě ty nedostatky v rámci informačních systémů brzdí nebo způsobují problémy v této oblasti poskytování plateb. Ano, já vím, že to byla ta diskuze, vyplynulo to vlastně s, s ministrem zemědělství v Birminghamu, bylo to asi před třemi týdny ve Velké Británii. Ano, vaše země tam byla velice dobře zastoupena. A ano, bylo nám řečeno, že tam byl právě ten problém v identifikaci jednotlivých parcel a pozemků právě tohoto systému, protože tam byl nedostatek investic v posledních pěti letech. Možná ano, tam je určitý, ano, určitý prostor pro zlepšení. V Velké Británii došlo k zlepšení tohoto systému identifikace e, e, půdy a skutečně teda ty finanční prostředky už teda tam fungují mnohem lépe. Jiné problémy, jiné země měly podobné problémy. Já jsem například navrhoval od 10.5. do 15. nebo 15.5. do 15 15.6. prodloužit to období, tak aby se vzalo v potaz určitě trošku i uh, uh, určité problémy na straně členských států, pokud jde o administrativu, a že mm, to znamená, že byste neměli penalizovat pouze toho farmáře. To znamená, že jsme skutečně prodloužili to období až do 15.6., ale zároveň zajistili to, že kontroloři mají dostatečný čas, to znamená pro kontroly, využívání těchto finančních prostředků až do konce letošního roku. Čili já jsem v podstatě reagoval pouze na tu realitu. Vy samozřejmě víte, že tam byl právě právě problém s tímto systémem, s informačním systémem, systémem identifikace půdy. Ano, samozřejmě je pro nás důležité, aby to bylo řešeno do konce letošního roku. Pokud jde o prioritu v oblasti simplifikace, zjednodušení, já samozřejmě jsem nikdy netvrdil, že by to byla jednoduchá oblast, to rozhodně ne, ovšem spolu zákonodárci se rozhodli pro, dodat do toho procesu v roce 2013 další pozměňovací návrh a samozřejmě, že bylo jasné, že to bude nesmírně komplexní, komplikovaná záležitost, bylo to asi o, vlastně v posledních pěti letech, to byly stovky dalších farem, to číslo opravdu narostlo obrovským způsobem, my jsme samozřejmě to chtěli adaptovat pro všechny zúčastněné strany, všechny výbory, všechny členské státy. Všechny členské státy jsme požádali, aby nám přednesli své názory, jakým způsobem bychom mohli zjednodušit, jakým způsobem kde a tak dále. Delegované akty, akty přenesené právomoci, implementační akty a tak dále, určité balíčky reform, které navrhneme. Tak samozřejmě, abychom, ale samozřejmě budeme chtít um, měnit ten základní akt, ale jistě tam budou určité principy, určité zásady, které se pozmění, tak aby došlo k znišení chybovosti. Samozřejmě, že já doufám, že to bude méně komplikovanější, ovšem důležité bude, abychom udělali předtím, než budeme mít nějaké skutečné možnosti a skutečné smysluplné možnosti, tak podle mě budeme muset počkat alespoň na ten přeskum v poločase. Já jsem se také zařadila na seznam řečníků a mám několik otázek, které bych ráda položila paní Kaliu Light, a totiž pan Lenuči řekl, že nechce, aby došlo k nějakému honu na chyby. A k tomu honu na chyby bych, já bych ta ráda propila se svou zprávou eh, o absolutoriu 2.13, která poukazuje na to, jak vysoká potřeba eh, korektury ze strany komise byla právě u těch míst, které u těch platebních eh, orgánů. Proč tedy nefungují kon- systémy kontroly a řízení v čínských státech, respektive proč fungují pouze částečně? V některých čínských státech to funguje velice špatně, tam komise zavedla opravy více než 5%, například u britické, britského platebního eh, orgánu. Proč tedy tyto orgány nefungují, ale to jsou přesně ty orgány, na které my se musíme spolehat, protože na místě odvádí veškerou ptáci a my pak máme velké náklady s tím, že vlastně ještě musíme kontrolovat ty kontrolory, takže to je neustále taková smyčka propojená, nekonečná, ze které se nedokážeme potom dostat pryč a dále greening a cross compliance, křížová podmíněnost. Momentálně se na to neuvalují sankce na křížovou podmíněnost. Já se tedy ptám, jak tedy mám nahlížet na existenci křížové podmíněnosti, pokud se to dodržení či nedodržování vůbec nesankcionuje. Prostě to nemá žádné následky, pokud se to dodržuje či nedodržuje. Takže co si myslíte, bylo, by, bylo by levnější ten, pokud je levnější ten systém nedodržovat, než ho dodržovat, tak se samozřejmě nedodržuje, pokud tam nejsou sankce. To je tedy jeden z důvodů pro to, proč se něco nedodržuje. Prostě je mnohem levnější to nedodržovat. No a až na to přijdou skutečně všichni, hm, tak si myslím, že E, tedy dojde k dalšímu podkopávání práva. Takže to je má otázka učenímu dvoru. A ještě mám další otázku panu komisaři. Proč vůbec by měl můj daňový poplatník platit za zemědělskou politiku? Máme otevřený systém, fungující trhy, světový trh, který funguje, vnitřní trh, který funguje, či alespoň by měl fungovat. A proto bych se řeče e, si přála takové zásadní objasnění této otázky. A dále váš pohled na greening. Ehm, Výber Agri říká, že ten greening, že za něj může váš předchůdce. Říká se, že je to takové dítě komisaře, lomena komise a e, pokládá se skutečně za to největší zlo té kontrolní laviny, která přijde. A proto se ptám, proč tedy musí být ten greening? Máme to nějaký důvod, proč ho nutně chceme, proč ho nemůžeme vzdát? A ještě další otázka, ta je na vás, na, na Náš finský host, pan Erola, tady řekl velice důležité a zajímavé věci, například na svém slajdu 3.3. Tam byl určitý bod, kde se hovořilo o kvalitě, o schématech pro zajištění kvality, že by tedy farmáři, ti farmáři měli být odměněni tím, že pak budou mít méně kontrol. Proč se takto nepodstupuje? A dále další problém, který máme ve všech členských státech, a totiž ten, kdo už skutečně jednou se dostal jaksi do, do toho prismatu kontroloru protože měli jste problémy, má skutečně velký problém potom se z té řady kontrol opět vymanit. Tady máme skutečně e, podniky, které 25 let jsou kontrolovány neustále. Takové já také mám, znám ty například z důvodu územních podmínek, v podstatě každý rok jsou kontrolováni a vůbec se z toho řetězce kontrol nedokážou dostat pryč, nevymaní se. Takže já se ptám, jaký vlastně systém kontrol máme, jaké řízení kontrol máme, jak tedy zajistit to, aby takovéto případy již nebyly. Já bych byla skutečně velmi vděčná generálnímu ředitelství, protože každé dva roky si dělám takovou takové kolečko, kde se zabýváme praktickými případy. Já se tedy ptám, co bychom mohli v takovýchto případech dělat protože to samozřejmě pro ty zemědělce znamená velkou ztrátu reputace, pověsti, proto by bylo dobré, kdyby existoval nějaký systém, který by dokázal takovéto případy vyřešit. To jsou tedy mé otázky a prosím paní Kaliulajt, aby začala odpovídat jako první. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše otázky. Co se týče té podmíněnosti a nesankcionování, ono je od 1, 3 až 5 po 5 ale často to vypadá tak, že lidé to v podstatě vidí jako určité zdanění svých pladeb, než aby se snažili o to dodržovat pravidla. A to je jasný signál pro to, že dodržování všech těch pravidel e, prostě není reálné pro ty, kdo se pohybují v tomto režimu. Také chápu pana komisaře, který hovoří o tom, že pravidla byla nastavena a teď s nimi prostě musíme udělat to nejlepší, co s těmi stávajícími pravidly můžeme udělat. A já jsem v oblasti auditu zemědělství jsem relativně nově, ale zdá se, že zde je nižší akceptovanost pravidel než v dalších oblastech EU. Na míra penetrace podpory je mnohem větší než v jiných odvětvích, takže si myslím, že to je svým způsobem pochopitelné. Ale pokud zde není e, přijímání těchto pravidel, tak to není vhodné pro celkovou kulturu a měli bychom se tedy opravdu podívat na dno celé té záležitosti. A to je i základ té diskuse o tom, té honbě za chybami. A když je takové množství pravidel a neustále se musí kontrolovat, tak i ten auditor si také možná uvědomuje, že možná všechna ta nastavená pravidla nejsou všechna úplně stejně důležitá a nejsou úplně stejná důležitá, stejně důležitá pro dosahování výsledků, ale nesmíme diskriminovat, protože když ta pravidla jsou, no tak musíte prostě kontrolovat, zase dodržují nebo zase je chybovost. Takže pokud na, na vás působí jako hon na chyby, tak bohužel auditoři s tím nic nenadělají ani na úrovni členských států, ani na úrovni účetního dvora. Co se týče opatření v oblasti greeningu a podmíněnosti, tak eh, komisař má pravdu, eh, je těžké změřit ty dopady. Ale když tedy nastavíme nějaké pravidlo a víme, že neumíme vlastně definovat, co zůstane tak, jak to bylo po té, co se aplikovalo pravidlo nebo co se zlepší v oblasti životního prostředí. Co to je ten veřejný statek v oblasti životního prostředí, jak o tom hovořila komise, tak zde pořád máme tu otázku, potřebujeme vůbec takovéto pravidlo? A já si myslím, že na čase nepřemýšlet jenom o letech 2015 a 2016, protože v Evropě eh, postupy trvají dlouho. Měli bychom možná hledět ještě více dopředu a změnit myšlení. Na výboru Šure, kde jste byla přítomná vy, paní předsedkyně, já se hovořila o tom, že by se to tady mělo podmínit tou výkonností a těmi výsledky a tehdy, když jsem s tím přišla, tak eh, s tím parlament nesouhlasil teď, ale s tím všichni souhlasíme, ale musíme tedy si říci, co jsou ty eh, výsledky. Myslím, že tady můžeme mít optimističtí, že se posouváme ku předu. Paní předsedkyně, vy jste položila také komplikovanou otázku. Proč ty systémy řízení a kontrol nefungují dobře? Protože účetní dvůr už léta upozorňuje na to, že jsou efektivní jenom z části u členských států a že polovinu chyb, které jsme odhalili my, mohli odhalit klidně i oni. To znamená, že ta kvalita jejich kontrol eh, má nízkou kvalitu. To může být třeba proto, že zde není motivace Eh, vykonávat kvalitnější kontroly. A proč se k tomu není motivace? No, to je těžké říci pro náš eh, účetní dvůr, říci proč, ale je tomu tak, že ten kontrolní systém na úrovni členských států eh, nefunguje dobře a to znamená zvyšování zátěže v oblasti kontrol, protože to musí překontrolovat někdo jiný. A bez té zopakování práce se prostě nepředělají ty výsledky kontrol. Takže jednotný audit může fungovat pouze tehdy, pokud všichni budou aplikovat jednotné metody, jednotné normy a e, budou spolupracovat ruku v ruce s dalšími účastníky tohoto řetězce, protože pokud toho nebude dosaženo, tak ta zátěž kontrolní zátěž bude nadále vysoká a vlastně ta první úroveň bude zmařená u těch kontrol, takže musíme to všechno vidět v zájemných souvislostech. Děkuji. Děkuji, Děkuji za jasná slova. Pan komisař, prosím. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, já si myslím, že bychom si měli položit otázku, zda ty 2%, zda je to vhodná chybovost či ne. To je otázka, na kterou bychom se měli zavěřit to je celý systém v podstatě založen na tom, pokud je o kontroly. My se snažíme dosáhnout toto právo. Některé mají členské země méně než 2%, ovšem příliš mnoho je nad touto hranicí. Čili skutečně, ano, my se snažíme skutečně ty platební agentury pomotivovat, aby teda fungovaly, aby skutečně teda se dostali na standard těch dobrých a je to jistě výzva, je to výzva. A já jsem rád přijal tuto výzvu Samozřejmě, že potřebuje více koordinace, spolupráce v této oblasti, osvědčená praxe a samozřejmě tou špatnou praxi a postupy eliminovat. Ano, například ten systém časného varování, jak o tom hovořil účetní dvůr, sankce a tak dále. Někteří tvrdí, že to ještě není dostatečné, všem ty sankce To jsou. U ozelenění první dva roky žádné sankce nejsou implementace. Právě z těch důvodů, jasných důvodů, které jsme si vyslechli v různých výborech o implementace této politiky, vůbec to, co tam musíme v těch oblastech, které jsou ekologicky zaměřené, zamě, eh, zavést do toho, trvá to určitý čas a tak dále je to časově náročné. Čili ano, budeme muset počkat alespoň do roku 2018 pro udělání určité inventury v celé této oblasti. Samozřejmě musíme si uvědomit to, že tyto politiky jsou složité, ovšem samozřejmě bude to propojeno s chybovostí, ovšem v těch prvních dvou letech tam nebude dodatečná nějaká sankce. Potřebujeme lepší, kvalitní kontrol a ne více kontrol. Neustále se hovoří o těch situacích, o kterých jste se zmínila, paní předsedkyně. Je samozřejmě zajímavé ty nešťastní farmáři, se kterými se setkáváme. No, protože vlastně pouze těch 5% vlastně všech farmářů je auditováno. A méně než 200 eh, eh, kontrol ročně, vlastně v rámci toho prvního pilíře asi 350 v rámci celé SZP. Účetní dvůr teda má samozřejmě takový pouze vzorek, je to opravdu náhodné, některý hm, farmář může eh, být navštíven dvakrát a tak dále. Samozřejmě my, my dva máme asi pravděpodobně trošku jiný osobní, jinou osobní zkušenost. Samozřejmě, že to ozelenění otázky s ním to je skutečně velice validní otázka. Ta nejlepší příležitost této oblasti podle mě pokud jde eh, o uplatňování těchto politik, je právě v kvalitním uplatňování těch finančních prostředků. To znamená, když in, eh, implementujete ty cíle, jako šlo spolu zákonodárce, pokud jde o ochranu životního prostředí, nejlepšími strážci toho životního prostředí jsou právě farmáři přímo na místě. Čili pokud chceme dosáhnout cílů v této oblasti, tak musíme integrovat tyto cíle na úrovni právě těch lidí přímo na místě, těch farmářů, prostřednictvím VZP, pokud jim teda platíme za určité eh, k dosažení určitých cílů, tak samozřejmě musíme rozhodnout o těchto cílech, politikách a musíme samozřejmě, ale jsou zde i různé další oblasti um, spojené s, s ochranou životního prostředí. 72 milionů lidí požád, um, v podstatě je zaměstnáno přímo či nepřímo v této oblasti v celé EU. Máme více importu než exportu, pokud jde o zemědělství. V posledních dvou letech jsme měli větší exportní možnosti. Samozřejmě především teda to bylo víno a lihoviny do, na daleký východ Spojených států a tak dále. Čili určité možnosti tam byly. Ovšem to je samozřejmě velice zajímavý vývoj v posledních dvou letech. Ovšem my jsme samozřejmě sledovali celý ten, celý ten průběh od roku 50, My jsme dosáhli například cíle využití, kvalitnějšího využití v venkovských oblastech, které chceme oživit, chceme udržet tyto oblasti. To znamená, že musíme samozřejmě investovat do těchto komunit, tak abychom dosáhli těchto našich cílů. Nechceme prostě, aby nám došlo k podobné situaci jako někde nás, e, na, na, e, na e, severozápadě Spojených států amerických, to znamená nějaké vylidnění určitých oblastí. A já si myslím, že my máme opravdu výborný potenciál, máme určitou výhodu v této oblasti, v oblasti potravy nejenom pro naše obyvatele, a zároveň i tu morální, morální um, záležitost, která samozřejmě eh, se zde nabízí, to znamená pomáhat i eh, chudým celého světa. V rámci těchto nových eh, pravidel máme hodnocení určitých politik, které jsou součástí celé reformy. My to bereme nesmírně já to beru nesmírně vážně. Je to přístup založený na rizicích, pokud jde o kontroly, inspekce a zároveň hm, zde máme i určité kritérium vitality ve venkovských oblastech, které se minulosti nevyužívaly. Včera jsem se snažil získat dalších finančních prostředků i v rámci EIB prostřednictvím úvěru, určit, v rámci určitého procenta pro rozvoj venkova a já skutečně doufám, že některé členské státy, včetně mé, využijí této příležitosti pro dlouhodobější investice do venkovské oblasti, vytvoření pracovních příležitostí, které potřebujeme nejenom v městských oblastech. Samozřejmě hodně finančních um, prostředků daňových poplatníků jde do subvencí městských oblastí. Dobrá, já to teď říkám. Naučit se od eh, zemědělců znamená naučit se vyhrávat, takže eh, kolegyně Elia Sanders, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych velice poděkovat za tuto příležitost vyslechnout si různé zástupce, které zde dnes máme jako hosty. Pro mě to bylo skutečně velmi zajímavé, zejména to zjištění, že tady jsou určité podobné eh, vlastnosti s mým regionem, která se také zejména soustředuje na chov dobytka a zemědělství. Takovéto stížnosti já slychám každodenně, zejména od mladých lidí. A já si myslím, že to, co nám lidé říkají, by pro nás mělo být eh, mnohem důležitější, než možná ta ne, nedostatek plánovatelnosti. Ano, počasí to je také problém, jak rychle se počasí mění a také to, že může docházet k přírodním katastrofám. Náš úkol spočívá v tom, abychom zajistili, že zemědělci, kteří nám dodávají potraviny, ale řady také dalších statků, aby tito zemědělci měli jistou jistotu a stabilitu. Paní Kajulajt poukázala na jistý specifický aspekt, a to jsou přímé platby. Již po několik let já eh, skutečně to vnímám jako alarmující. Někdo říká, že je levnější zachovat stávající systém, než ho nezachovat, ale já skutečně tady, tedy to ve mně vyvolává velké obavy. Tady se musíme mít velmi na pozoru nám jde zejména o to, abychom zajistili, jak jsem již řekla, jistotu pro naše zemědělce. Je to 12 milionů pracovních míst, eh, respektive 12 milionů zemědělců, kteří pracují na plný úvazek, existuje. Jsou také zemědělci pracující na částečný úvazek, je to 6% HDP a 15 milionů podniků. A tady se ptám, který jiný další sektor nám nabízí stejný potenciál jako právě zemědělský sektor. A navíc ještě vyvážíme, a to nejenom produkty, ale také standardy. Standardy v oblasti bezpečnosti potravin a také produkční standardy právě v potravinářském průmyslu, to je zásadní. Nehledě na náš, nás tedy na ten základní úkol, to je zajištění stability pro zemědělce, tak aby mohli poskytovat eh, pro nás potraviny a další důležité statky. Pak jde o hospodaření s vodou a také o to, že zemědělci pěstují krajinu, zajišťují tedy její kulturu, napojení venkovských oblastí. Toto vše patří k úkolům zemědělské politiky. A já chápu, že pan komisař jak si má jistý odstup. E, vy samozřejmě zpravujete mnoho nástrojů a vaším úkolem je zlepšit situaci a nejste prvním komisařím, který čelí komplexním předpisům, ale realita samotná je také komplexní. A proto největší výzva spočívá v tom, zjednodušit předpisy pro jejich uživatele. Děkuji panu komisaři za to, že tuto práci odvádí, neboť já ji skutečně nesmírnou dobu požaduji něco podobného. Důležitá otázka je tedy, jaké náklady sebou nesou ty kontroly. Co nás to stojí? Pokud bychom toto zjednodušili, tak bychom dokázali zajistit to, že podpora poplyne tam, kam plynout má, a to bez eh, nepřekonatelných rizik pro spotřebitele. Spotřebitel je také pouze občan, zemědělec já také pouzím občanem. Jak tedy můžeme takto složitý systém zjednodušit? Já jsem právě byla na služební cestě v USA a tam jsme prověřovali jejich bezpečnostní systém. Ne, že bych nyní se chtěla stát američankou nebo postupovat jako američané, ale v oblasti bezpečnosti oni skutečně zavedli rozhodnutí, Například se rozhodl, že budou postupovat takto. Občan musí poskytovat odpovídající informace, tak aby se omezil počet těch, kteří postupují nesprávně a aby skutečně bylo možné se soustředit pouze na ty takzvaně zlé v uvozovkách a aby se nepodezírali všichni. A my tady trošku tak postupujeme, jako kdybychom e, si říkali, že podezřelí jsou všichni zemědělci, že všechny podezíráme a další věci, inspekce, kontroly, veškerá ta opatření. Nestačí to již konečně. Tak, abychom my všichni společně komise, spoluzákonodárci pomohli zjednodušit to ty předpisy. Přece to musí být nějakým způsobem možné, samozřejmě za, také za spolupráci s účetním dvorem. Ano, je třeba dodržovat předpisy, ale pokud ty předpisy jsou zavádějící, příliš složité, tak je třeba je zjednodušit. Již to tady bylo nadneseno. Tady někdo říkal, ano, ty předpisy jsou tak složité, že není možné je dodržet. V tomto případě je přeci nutné ty předpisy změnit sečteno a potrženo, to znamená, musíme dosáhnout toho, že nebudeme vlastně a priori podezřírat veškeré zemědělce, že podvádí. Ne, měli bychom v zásadě naopak vycházet z toho, že jsou všichni nevinní. Ano, jsou tedy změny, například ty parcely se jinak rozdělují. Také mladí zemědělci jsou z zacházet čím dál tím komplikovanějšími systémy, mají své traktory a různé další nástroje, zemědělské stroje jsou schopni vypočítávat rizika, jsou skutečnými odborníky v mnoha oblastech, ale my stojíme před jednou velkou výzvou a to je veškerou tu komplexnost těch problémů nějakým způsobem schrnout a sladit to do nějaké jednoduché formy, přetavit to do jednoduché podoby a mít nějaký jednotný ověřovací model a tak to tedy pomoci těm, aby kteří přijímají peníze, aby tito tedy lidé věděli, že skutečně naše politika je chce přímo podpořit, aby věděli, že pro něj Evropa, Brusel něco užitečného, že tady bude jednotný kontrolní model, zlepšení systému, že tady budou pobídky pro členské státy a pro jejich systémy kontrol a měření. Také není nutné provádět 25 kontrol ročně, stačí jedna kontrola, to by prospělo všem a důležité je zajistit, aby ta podpora přišla včas, byla vyplácena včas, aniž bychom vycházeli z toho, že jsou všichni špatní a podezřelí a zlí, ne. Toto vytváří klima strachu a nejistoty, to by potom všichni zemědělci přestali se svou zemědělskou činností, prostě by to vzdali. To jsou slušní lidé, které musíme hájit a nesmíme je podezírat. A je třeba zajistit skutečně, aby zemědělská politika v Evropě byla jednodušší. Děkuji po tomto vyjádření, eh, ke kterému se v podstatě můžeme určitě pouze všichni propojit. Já skutečně nejsem proto, abychom tady zemědělce a priori podezírali. Takže kdo má pocit, že by rád zareagoval, pan komisař, prosím. Paní předsedkyně, já myslím, že paní kolegyně zde opravdu řekla výraznou věc na obhajobu SZP, není třeba to rozvádět, ale co je zadní, je to, že potřebujeme lepší kontroly, ne více kontrol. A teď jde o to, aby členské státy, tak jak to uvádí zprávy účetního dvora, že myslím, že ve dvou výročních zprávách uvádí, že Kdyby členské státy byly schopni opravdu implementovat ta očekávání opatření, tak by prostě ta chybovost byla nižší než 2%. A to je vlastně na základě těch namátkových eh, vzorků, takže myslím, že bychom měli začít právě tam. Ano, eh, také pan Erola, prosím. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, Vážení pane komisaři, pan komisař zde přednesl několik myšlenek, které se týkaly otázky, jak by bylo možné zlepšit systém a paní předsedkyně uvedla tři příklady. Byl zde příklad zemědělce také, který byl 25krát kontrolován, a jsem rád bych zde také prezentoval jednu takovou myšlenku, která je poněkud komplikovaná. Týká se zemědělské výroby. Naším cílem je produkovat potraviny, prostě naplnit talíř. Ale byrokratická zátěž a kontroly začaly v podstatě žít svým vlastním životem a vznikla celá taková určitá filozofie nebo kultura, v rámci níž to celé funguje. A v rámci oblasti zemědělství, já vím, že to je taková filozofická myšlenka, ale nevím, jak to lépe vyjádřit. Zemědělství a administrativní kultura, pokud toto dáte na jeden talíř o obě mají stejný cíl, ale ono to nefunguje. No a teď je otázka, jak to zlepšit. Můžeme zlepšit tu administrativní kulturu tím, že budeme analyzovat administrativu. Potřebujeme modely, které mají za cíl to, aby zemědělská výroba byla v budoucnu ekologičtější, aby byla střícnější k životnímu prostředí, potřebujeme také to, aby evropští občané dostali určitou přidanou hodnotu za ty peníze, které jsou investovány do zemědělství. A je také důležité rozvíjet zemědělství. Máme zde vlastně dva procesy a hovoříme o procesu kontrol a o procesech zemědělství. A ono se to úplně tak eh, neprotídá. A to je něco, o čem bych mohl hovořit hodiny a hodiny. A myslím, že opravdu třeba to zanalizovat do hloubky a že zde možnost je situaci zlepšit. Děkuji, vám za slova podpory. A nyní pan kolega Celer, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako obyvatel velkoměsta jsem chtěl být zdrženlivý, ale část té diskuse mě přece jenom vyprovokovala. A ten obraz, pan, který předestřel pan Eurola, na mě velmi zapůsobil. Rok 1961 jeho dědeček. Můj chán v tom roce také byl ještě takový ten pravý zemědělec. Měl svůj statek, který byl vyvlastněn a potom v rámci kolektivizace převedeno do eh, východu německého RZD a myslím, že bychom měli být upřímní k sami k sobě. Tento obrázek zemědělce opravdu je momentálně už menšinový. A já rozhodně jsem proto, aby tam, kde zemědělci obdělávají sami svoji půdu a přispívají k péči o krajinu a kulturu eh, daného prostředí, aby dostali také podporu, pokud už nevyhoví podmínkám trhu. Ale mezi tím opravdu v zemědělství máme také obrovské velkopodniky, které mají v podstatě průmyslovou výrobu a používají také takovéto průmyslové metody. A když například letím nad Jižní Evropou, tak i když eh, svítí slunce, tak mám pocit, že nastala zima, protože jsou tam kilometry a kilometry nějakých skleníků, přes které přelétáváte a tři, čtyři, pětkrát ročně se tam sklízí, i když v té oblasti už eh, vlastně vůbec není voda, nebo je tam nedostatek vody. A na druhou stranu, když se podívám do některých nových členských států a jedu jejich krajinou, ať už je to třeba v Rumunsku, kde opravdu ta nejlepší půda a ta půda není obdělávána, tak si myslím, že zde je deficit. A když zároveň slyším, že 50% obyvatel v této zemi žije eh, v oblastech zemkova, venkova, ale eh, Rumuni eh, nadále musí dovážet většinu svých spotřebovaných potravin, tak si myslím, že jsou zde určité nerovnosti a problémy v EU, které bychom měli řešit. To na jednu stranu zde leží ladem velice úrodná půda, která by jistě mohla být ideálně použita k tomu produkovat potraviny a na druhou stranu se používají takové metody, které opravdu nejsou přínosné pro životní prostředí a pro přírodu. A když se podívám nyní na východ Německa, co se tam odehrává, že zástupci jiných členských států se tam snaží například e, zřídit e, velkochovy 100, nebo 150 tisíc e, hospodářských zvířat, protože to doma nemohou, ale u nás ano, tak si myslím, že to je také téma, které bychom měli někdy řešit. Děkuji vám. Pane komisaři, prosím. I think it's worth uh, reminding ourselves the 69 ano, 69% všech farem u nás představuje méně než 5 hektarů. To znamená, že ne všichni jsou v tom industriálním zemědělství zapojeni. Ovšem, samozřejmě, že určitá konsolidace, struktura, strukturální reforma by měla pomoci všem farmářům, tak aby kolektivně farmáři mohli prodávat, exportovat své produkty. A Evropská komise jistě podporuje, podporuje tato úsilí, tak aby jsme spojili úsilí, ať už je to v horských oblastech, ve vzdálených oblastech. Je samozřejmě velice potřebné, abychom kolektivně pomáhali našim farmářům a samozřejmě my finanční pomoc snažíme využívat tímto způsobem v zájmu jednotlivých zeměstů ve východním Německu nebo v jiných východoevropských zemích. Možná to není úplně až tak jednoduché, protože tam historická dimenze, kulturní dimenze, možná to úplně takto to slovo, to kooperativ, to družstvo nefunguje až tak jako jinde. To znamená, že musíme teda farmářům pomáhat z marketingového hlediska, spojit se a tak dále. Já samozřejmě rovněž cestuji po Evropě, vidím, jak to vypadá neodpovídá a v podstatě ta největší problematika je zavlažování problém s vodou Valencie ve Španělsku, ať už je to v Rumunsku, všude, kde přijdu samozřejmě obrovská poptávka v této oblasti, této infrastruktury, vodohospodářství, je to kritické i pro průmyslovou oblast ve všech členských státech. Ano, na, možná, že právě tento nový fond, o kterém hovoříme, se právě měl zabývat touto možností. Čekáme na to, že tam budou takové finanční prostředky, environmentální záležitosti, jistě, to je velice důležité. Farmáři často sami možná se nechtějí zapojit do takových těch střednědobých, dlouhodobých záležitostí, to znamená fertilita, vodohospodářství, samozřejmě to všechno je důležité pro budoucnost zemědělství, environmentální záležitosti, celou tuto oblast a farma, nejen, že bychom měli stimulovat, ale často právě tomu, k tomu tak je. To znamená, pokud jde o, tu o ten střednědobý a dlouhodobý horizont eh, udržitelného zemědělství. Mohla bych ještě takovou doplňkovou otázku. Pokud 69% má mít než, méně než 5 hektarů, tak proč tam máme ti 5 hektarů tu, tu podmínku? Eh, co tady s tím? Eh, podle hesla to je zemědělský Disney, je to pěkné, protože to hezky vypadá. Tak jako, prosím. Pokud je o strukturální reformu v této oblasti SZP, my samozřejmě jsme to dali na náš program a prostě pro nás to není akceptovatelné, aby 69% bylo méně než 5 hektarů. My se snažíme samozřejmě zvýšit tuto velikost farem, samozřejmě zvýšit eh, efektivitu, ale zároveň určitým způsobem spojit farmáře, zemědělce, tak aby mohli uvádět své produkty na trh společným způsobem, kolektivním způsobem, mít lepší marže, profitabilitu a tak dále. My samozřejmě poskytujeme pomoc pro tento účel, všem ne všechny to funguje. My jsme možná právě toto je jedna záležitost, na kterou bychom se měli podívat i s ohledem na výsledky, to znamená ty finanční prostředky na promoci, na, na podporu v této oblasti asi nejsou úplně efektivní. Asi bychom to v rámci strukturální reformy měli všechno zhodnotit. Ten rejdiš ich nicht mehr. Pak tedy nebudu vám do toho hovořit, tedy zabraňují ty, ty subvence, které nyní vyplácíme, nezabrání právě tuto strukturální reformu, kterou se vlastně chtěli? Ne, to určitě není z důvodu těchto subvencí. My samozřejmě se snažíme, ne, samozřejmě, buď teda nemus, nemus, nebudete dávat žádné subvence a tím způsobem vlastně budete mít obrovský problém života schopnosti celé oblasti, jakým způsobem jim pomůžete zlepšit mm, životní situaci, produkovat více, exportovat více pro EU, zaměřit se na ten původní zemědělský sektor, aby jsme přispěli k pracovním příležitostem na venkově a abychom teda nějakým způsobem vlastně pomohli celé ekonomice celé Evropské unie. To je určitý, určitá i volba politik. Děkuji, paní předsedající. A doufám, že možná tak poslední, poz... ano, poslední, aspoň tak, za... nebo budu mít ještě příležitost, ano, potom, tak asi minutku ještě na závěr, protože já bych se možná dotkl ještě mm, té otázky, já bych samozřejmě, o které hovořil pan komisař, ovšem to bych si nechal úplně, úplně na závěr, protože to je v podstatě mm, jádrem celé SRP. Pani Kalelajt, mohla byste trochu analyzovat něco, co já osobně považuji za nesmírně zajímavé. Ve svém úvodním prohlášení vystoupení jste se zmínila o tom, že se vlastně ptáte, zda členské státy vůbec chtějí z toho systému založeného na fakturách se dostat do toho jiného nového systému. Prosím, co jste tím myslela? Protože podle, podle mě je to nesmírně důležité. Thank you for this question. Děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že je přirozené že se snažíte bránit to, co máte, jste na to zvyklí, víte, jak ten systém funguje, víte, jakým způsobem z toho můžete benefitovat a jakákoliv změna systému je obtížná vysvětlovat členským státům. Jistě je to spojeno s určitými nejistotami, budu schopen ochránit své pracovní místo, budu z toho benefitovat, mohu z toho mít nějaký profit. A podíváme-li se na jiné oblasti politik, kde došlo k takové snaze přesunu z deklarace nákladů na deklarování výstupů, výsledků, tak ten odpor tam byl značný. Já samozřejmě nejsem uh, naivní. Ovšem, my bychom se měli snažit změnit ten systém směrem k výkonnosti, směrem k výsledkům ve všech ohledech a zároveň je velice důležité v rámci EZP získat více kvality za ty finanční prostředky, například uh, revolvingové granty, to znamená určité nástroje finančního inženýringu mnohem více využívat než v současnosti. Protože je zde určitá nechuť, veliká nechuť právě využívat tyto efektivnější nástroje. To je, to, to jsem chtěla říci, že si nejsem jistá, že ten zájem bude to neznamená, že parlament a komise by se neměla snažit vytvořit nebo mm, poskytovat takové stimuly. To si myslím, že je možné. Kolegin Lobe Fontaně, bitte. Paní Lobe Fontaně, prosím perdona, señora Novella. La verdad es que yo soy como la, el kolega Zeller. Já se omlouvám. Tak jako pan kolega Celer, ani já jsem vlastně nechtěl vůbec k tématu vystupovat, ale dovolte mi přece jenom napravit některá informace. Jsem Španělka, pocházím z Jižního Španělska co týče jižního Španělska oblasti zemědělství. Evropské prostředky mají přispívat k tomu, aby nebyly teritoriální nerovnováhy, aby byl podporován venkov. Nejenom malé oblasti, kde eh, existuje kvalitní půda, kvalitní zemědělství. Na jihu Španělska se takto vytváří pracovní místa pro mnoho osob, také v takových docela složitých oblastech, které ležely ladem a díky zavlažovacím systému se staly vlastně oblastmi s jedním z největších zemědělských potenciálů v Evropě. Musíme si vždy uh, uvědomit, jaké jsou cíle a prostředky SZP. Jde také o to bránit určitým nerovnostem mezi územími, jde o to také vytvářet pracovní místa a také zabraňovat dezertifikaci v tak důležité části Evropy. Já teda nevím, jestli jsem správně pochopila to, co zde říkal kolega Celer. To byla poznámka, takže děkuji za tuto poznámku a nyní má slovo kolo kolegyně Jalsender. Děkuji. K tématu pěti hektarů. To je tedy pět tisíc metrů čtverečních. Nám se to může zdát jako malá plocha, ale ono je to v podstatě velké číslo. Je důležité zajistit, aby zemědělci se mohli združovat do družstev, aby mohli takto pracovat, neboť my Všude v Evropě podporujeme také malé a střední podniky, takže nezapomínejme na to, že existují také zemědělské malé a střední podniky. Prosím o to. A to by právě byly tyto podniky o vyměře 5 hektarů. Stejně tak, jak podporujeme malé a střední podniky, kterým pomáháme, aby mohli přežívat navzory své malé velikosti, tak proto je třeba podpořit i ty podniky z pěti hektary. Situace zemědělců není vždy tak jednoduchá, není vždy jednoduché, aby se zemědělci spojili aby e, pěstovali ty též produkty. Někdy je to složité, v některých oblastech je to úspěšné, ano, tak to by bylo jedné, jeden možný vzorec řešení, ale nejde přeci o to, pomáhat nutně každému. Jak jsem mi říkala, vám se to asi nezdá jako příliš velká plocha, o nich pět hektarů, ale Lze s touto plochou hospodařit také v rámci využití nových zemědělských technik. Je možné na takovéto ploše skutečně pěstovat relativně mnoho produktů. Takže pozor, nezapomínejme na malé a střední podniky v oblasti zemědělské, pomáhejme jim také, aby byli schopni přežívat, spolupracovat a vyvážet své produkty. Ale pozor, já si tedy dovolím říct, že toto srovnání poněkud pokulhává, neboť zemědělcí sice dostávají podniky podporu pro to, aby mohly přežít, ale malé střední podniky si to musí extra zažádat a jasně odůvodnit, proč si žádají o tyto prostředky. Takže ještě dávám slovo na závěr. Děkuji, já budu velice stručný. Několik málo poznámek z mé strany. Myslím si, že naše diskuse byla velmi zajímavá a téma finančních zájmů Evropské unie bylo vždy naším předním tématem a nyní jsme přešli k zájmům společné zemědělské politiky. Bylo by jistě zajímavé naši diskuzi věc ještě dále, možná na nějakém jiném místě, v jiný čas. Ale je důležité, že si klademe otázku, jakým směrem by se měla vydat naše společná zemědělská politika. Finanční kontroly, to je jeden z aspektů této politiky, ale tady celá řada dalších aspektů a celá řada dalších grémích, eh, v rámci kterých bychom o tomto mohli diskutovat. Ale je třeba se zamyslet nad jednou věcí a tady skutečně hovořím jako zástupce zemědělců. Může to být vhodný model, který něco získáme, kde tady byly malé, velké, málo strukturované více strukturované podniky. Já si myslím, že pro tento problém prostě neexistuje možná jen to jedno jediné řešení. A že není možné si říct si určitý model zemědělského podnikání budeme jaksi odměňovat a ostatní modely budeme eh, jak si odmítat, to si myslím, že není vhodný přístup. Je třeba, abychom měli trvalé udržitelnou politiku, která bude reagovat na ty poznámky, které tady padly, které se týkaly intenzifikace jistých produkčních procesů, máme zemědělství, které v první řadě musí uplatňovat koncepci ekologické podmíněnosti. To bylo zavedeno do systému pobídek a v tomto jsme první na světě. Nepotřebuje zemědělec proto to nějakou pobídku, já nevím. V jiných eh, oblastech eh, hospodářských EU a v jiných eh, zemědělských eh, sektorech eh, jinde na světě takovéto systémy nejsou, neexistují, bylo to i řečeno. Měli bychom být hrdí na tuto politiku, přiznat jí tu hodnotu, která má a ten finanční aspekt k tomu patří. Dnes na schůzí jsme viděli, jak to ovlivňuje i strategickou vizi našich evropských zemědělců. Hovořili jsme o konkrétním systému, o výsledcích kontrol, o tom, že tady jsou různé kontroly a sankce právě v závislosti na velikosti zemědělského podniku. Například greening, o kterém se tady tak často hovořilo, který eh, je tak oblíben. No, ten greening, to je možná něco, co prostě jinak vypadá u malých zemědělských podniků a jinak opět u velkých podniků. Nevím, možná bychom mohli zavést posílené kontroly u velkých podniků a provádět méně kontrol u malých. Nad tím bychom se měli zamyslet, ale to pro nás přináší také jisté praktické problémy a totiž eh, jak si navíc na ty evropské kontroly tady existují ještě kontroly národní. Ve velkých podnicích pracuje více zaměstnanců a národní kontroly se vždy týkají těch velkých podniků. To jsou také ty podniky, které mají největší obrat. Samozřejmě se tam provádí právě například daňové kontroly. Tedy veškeré tyto postupy se překrývají, to je třeba si uvědomit. A ono, ono to v podstatě nakonec škodí našemu cíli, našemu prioritnímu cíli, což je podpora zemědělské produkce, zajištění rozumné přeměřené odpory pro zemědělce a také zaru, zajištění tedy potravin pro Evropu. A dále cross-compliance, podmíněnost, tyto podmínky. Ano, je to zátěž pro všechny, jsou tam ty sankce, a pak k tomu se ještě přidávají sankce za greening. A pokud eh, máme takto komplikovanou evropskou zemědělskou politiku, tak skutečně tady se vystavujeme nebezpečí, že to bude mít ten dopad, o kterém se tady hovořilo, totiž, že se navýší míra chybovosti. Ty chyby jsou různé v jednotlivých zemích, to řekla až paní předsedkyně. Možná bychom se nad tímto měli ještě zamyslet. Závisí to na dvou aspektech. Jednak tady máme různé zemědělské struktury v jednotlivých členských zemích. Existují zemědělské struktury, kde jsou parcely spíš malé, jsou nižší výměry. Zemědělské plochy jsou v katastrech velice roztříštěné v některých zemích a v jiných zemích je tomu naopak. Což jak si pak eh, zjednodušuje kontroly právě v těch zemích, kde není ta rozšířenost, roztřištěnost a také to snižuje chybovost. Ale je to vlastně v důsledku eh, těch charakteristik té či oné země a ne tak eh, důsledek chování konkrétních zemědělců. Takže kontroly ano, bychom měli harmonizovat, ale stoprocentně harmonizovány ještě nejsou a je třeba také zohlednit veškeré kvalitativní aspekty, pokud tedy analyzujeme ty různé výsledky. Ano. Vyšli jsme ze společné zemědělské politiky a opět se navracíme k číslům a ke kontrolám. Já tedy doufám, že tato příležitost, kterou jsme měli, povede k tomu, že jednak se zamyslíme nad tím, jaké dopady má komplexní zemědělská politika na výsledky kontrol. A, a zamyslíme se také nad tím, jaké dopady mají kontroly na produkční kapacitu. To je vlastně cílem naší politiky. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. A nyní pan Erola. Eh, arvoisa puheenjohtaja, Děkuji vám, paní předsedkyně. sice jsem nežádal o slovo, ale dovolte mi zareagovat na předřečníky. Já jsem biozemědělec a biozemědělci podléhají trochu jiným kontrolám. Existuje takový kontrolní seznam a data jsou známa předem. Ty seznamy jsou dlouhé, ale já tyto kontroly nevidím jako tak velké riziko ve srovnání s těmi ostatními kontrolami, které se nyní provádějí. Ten příklad, který jsem uváděl, tedy těch kontrol, kdy 25krát po sobě probíhala kontrola na jedné jediné farmě, aniž by byly nalazeny chyby, Já bych v této souvislosti podpořil to, že by se měl analyzovat systém a opravdu bych se měly zvážit ty nejlepší postupy, které by se mohly v Evropě aplikovat. Děkuji. Děkuji, paní Kralvilák. Ta otázka, jak často je někdo kontrolován. Já no vím, že když jsou zde náhodné výběry, tak ta pravděpodobnost, že se jedna eh, farma vybere dvakrát po sobě, není moc vysoká pravděpodobnost, ale u těch rizikových analýz je to docela dobře možné, že někdo chodí opakovaně na stejné místo ve stejné oblasti. Ale jak jsem uvedla také ve svém projevu, i když ta analýza o sobě netvrdí, že je založená na riziku, tak vlastně je. Takže otázka eh, je zde, že by opravdu eh, mělo být zváženo to, o čem se zde hovořilo, opakované kontroly v případě, kdy eh, vlastně žádné chyby, za něž by byly sankce. Potom zde máme další téma, kde se navrhovalo mnohem méně kontrol s tím, že je třeba eh, uvádět eh, ty skutečné výsledky, ale víme, jak to potom dopadlo s tím výzkumem. Také pan Potočník zavedl systém, který umožnil buď zvolit ten starý model, anebo jít cestou toho mod- nového modelu. A vlastně byl velice malý zájem o ten nový model. Takže nejsem si jistá, že pokud nakonec opravdu něco zjednodušíme, změníme, že to bude fungovat lépe, že budou lidi motivováni se i hned pustit do toho nového systému. Zase to bude trvat určitou dobu, lidé budou mít obavy, bude to trvat dlouhou dobu, než to bude plně implementováno. ale také jsem říkala, že mám ten pocit, že v tomto odvětví, tím, že je zde vysoká penetrace těch podpor, tak je mnohem více zemědělců, kteří dostávají podpory, než například eh, lidé, kteří vytvářejí pracovní místa v jiných odvětvích. Takže toto je odvětví, kde je vysoká tendence, že jsou lidé nespokojení. Ale ta míra té podpory, kterou obdržíte, v podstatě ospravedlně také určité množství kontrol, protože asi třetina financí pro farmaření je z evropského rozpočtu. Takže je třeba náležitě zkontrolovat, že peníze byly uděleny právem. Často se hovoří o tom, co je špatně v oblasti kontrol, ale je opravdu důležité si uvědomovat také to, o čem jsem právě hovořila. Děkuji vám. Takže ano, děkuji vám za to, že jste to takto vyslovila a nyní poprosím pana komisaře. And can I be courageous in saying, Madam Chairperson? Já samozřejmě bych chtěl říci odvážně, že bez kontroly si myslím, že bychom to nemohli zajistit. To znamená, že skutečně jsou vlastně středečníci, když máme obrovský, obrovské finanční prostředky, které zde využíváme, tak prostě ta kontrola musí existovat. Musí tu být určitá rovnováha, ať už založena na riziku, lepší kontroly, ne více kontrol. Mnoho příkladů jsme si vyslechli lidi, kteří mají pocit, že jsou to přemrštěné, přehnané kontroly. Ovšem určitá rovnováha zde musí existovat, určitý systém, který existuje a kde ten v podstatě systém sdíleného managementu a řízení funguje. Máme zde stávající samozřejmě právní povinnosti v rámci křížového plnění, podmíněnosti a tak dále. Pokud budete chtít změnit celou legislativu, ano, proč ne? Ovšem možná určité možnosti budeme mít i v rámci mého mandátu, rádi, jakým způsobem byste to podpořili, určité názory a tak dále, možná některé ještě další zazní k, tím, k těm, které jsme si vyslechli dneska, čili my skutečně ano, pokud jde u této oblasti, máme tam systém monitorování, hodnocení na úrovni politik, který snad umožní zavést určité změny, které očekáváme u té revize v poločase. Ovšem to, co očekávají zemědělci, je jistota a předvídatelnost, ne aby to bylo um, prostě příliš komplikované. Uvidíme potom v prvním roce to hodnocení i ozeleňování po roce 2015, jakým způsobem probíhá implementace. No a období můžeme pomoci členským státům, platebním agenturám, aby prováděli to, co by měli dělat v rámci legislativy a regulace a nařízení, které existují a zajistit, že skutečně kontrolujeme takovým způsobem, jak jsme to prováděli i do posud, veškerá opatření, kontroly, které se musí uplatňovat tak, aby finanční prostředky daňových poplatníků, evropských daňových poplatníků byly chráněny maximálně. Děkuji. A nyní na závěr poprosím pana zpravodaje. Thank you, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a ještě jednou dovolte, abych poděkoval panu komisaři Hoganovi, paní Kallen, panu Lančimu, Erolovi a všem, kteří se zúčastnili této naší rozpravy. Já pouze v několika větách se pokusím vysvětlit tu hlavní myšlenku toho, o co se snažíme v rámci této mé zprávy z vlastní iniciativy. Já se možná budu chtít vrátit k tomu, o čem se zmínila paní předsedkyně, k té otázce, kterou položila panu komisaři Hoganovi a možná to využít jako takový můstek k pochopení všeho. Nemyslím si, že bychom měli se snažit z toho udělat nějakou válku či bytu mezi dvěma neslučitelnými záležitostmi. Na jedné straně společná zemědělská politika, farmaření v Evropě a na druhé straně nějaký finanční management či řízení. My jsme výborem pro rozpočtovou kontrolu a v podstatě tato zpráva odpovídá výboru pro rozpočtovou kontrolu, čili abych to shrnul. Já se snažím a rád bych viděl, abychom, pan Hogan se o tom zmínil pan komisář, lepší rovnováhu mezi zdravým finančním řízením, lepšími kontrolami, které budou založeny na výsledcích především. A to je jako kdybyste skládali celou tu mozaiku a vytvořili určitou síť, určitou mozaiku, která by samozřejmě vzala v potaz zájmy daňových poplatníků, zemědělců, Ovšem já upřímně, upřímně jsem přesvědčen o tom, že zde máme příležitost provést obojí a proto jsme zde nyní dneska společně a mm, u této rozprávy a měli bychom zúrazit benefity pro všechny. Je to situace, na které nikdo nestratí. Pokud budou lepší kontroly, tak budeme utrácet méně finančních prostředků, bude to nákladově efektivnější a to je přece v zájmu všech evropských daňových poplatníků. A úplně na závěr, jestli dovolíte, tak bych zde nadhodil pouze jednu myšlenku. Je zde samozřejmě mnoho myšlenek, které by nám mohly pomoci vytvořit tuto mozaiku, tuto síť. Jedna věc, ovšem, kterou jsem zde slyšel, nikdo podle mě se k tomu nevrátil a to je něco, o čem bychom měli všichni přemýšlet. Já osobně jsem se tomu věnoval, pan komisař Hogan v jedné z, ze svých myšlenek. Se o tom zmínil velice zajímavý prvek, zda jsme dostatečně odvážní zvážit tu chybovost těch dvou procent, zda ten práh je správným skutečně prahem v současné době. Zda je to skutečně ten klíč k ušetření finančních prostředků daných poplatníků. Zda je to skutečně klíč k účinným kontrolám. Měli bychom být dostatečně kreativní, skutečně to analyzovat, proto mě potěšilo to, že pan komisař o tom rovněž uvažuje, protože já se tomu věnuji, nevím, zda Evropský účetní dvůr, jistě i vy se věnujete této otázce, čili to, to už jsme tři. Alespoň nevím, zda ráda rovněž nad tím no, přemýšlí. Ovšem jistě některé vlivné strany které zde jsou přítomny, určitě o tom uvažuji, takže ještě jednou vám všem moc krát děkuji. A Lenuči. Děkuji mnohokrát panu Lenučimu, paní Kaliujak, panu Erelovi a panu komisaři Hoganovi za ty dvě hodiny velmi podnětné, které jsme zde spolu strávili. Také děkuji mnohokrát panu zpravodaj Sarvami a kolegům kolegům a pane komisaři. Já se obávám, že se uvidíme opět. Děkuji vám mnohokrát, přeji vám každý krásný večer a další zkuta našeho výboru bude ve čtvrtek 9 hodin, bude to slyšení společně s třema dalšími výbory, bude se týkat standardů a transparentnosti. Já vám ještě jednou děkuji, děkuji vám, že jste zavítali mezi nás a přeji vám všem krásný večer a těším se na shledanou.